Good morning, everybody. Dobré ráno všem, prosím, posaďte se, abych eh, mohla zahájit naše dnešní jednání. Druhý den zasedání výboru Regi v únoru. První bod je projednání nelegislativní, zpráva o nelegislativní aktivitě, promádění tematického cíle zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Zpráva se součená hlavní výzvy při plnění tematického cíle 3 v programování a analyzuje plnění synergie ta zpráva hodnotí, jak daleko plnění tematického cíle 3 uspělo při zahrnutí investičních priorit, kondicionalitu ex ante kritéria pro splnění. Paní Damato to v listopadu nastínila své záměry a dnes předkládá návrh zprávy. Navrhuji termín pro pozněcí návrhy na pravé poledne ve čtvrtek 25. února, takže budeme hlasovat na našem jednání v Dubnu. Máme čas do 10 hodin na tento bod, takže záleží na vás, ale možná omezím řečnickou dobu v rozpravě. Také bych chtěla uvést, že jsme dnes obdrželi tento briefing od našeho analytického oddělení, které přišlo to právě včas. Briefing jsme tedy dostali právě teď, když budeme jednat o malých a středních podnicích a oplnění cílů při programování. Takže paní to máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům za to, že umožnili jednat o závažném tématu malých a středních podniků. A zejména děkuji eh, stínovým zpravodajům, kteří od samého počátku eh, spolupracovali se mnou a Jde o malé a střední podniky, základní článek ekonomiky všech evropských regionů, pokud je o zaměstnanost, pokud je o konkurenceschopnost pro celou Evropskou unii. Evropské instituce a zejména Evropský parlament mají obrovskou odpovědnost vůči malým a středním podnikům. Když hovoříme o konkurenceschopnosti malých a středních podniků pro období 2014-2020, 63 miliard je naplánováno v eh, investičních strukturálních fondech a cílem je vytvořit 400 tisíc pracovních míst a pomoci malým a středním podnikům, družstvům včetně a podnikům, které působí v sociální ekonomice. Jde tedy o odvětví, které má zásadní význam. A to vše je zaměřeno na podnikavost malých na nových eh, podnikatelských modelů a služeb a je třeba podpořit národní trhy proti mezinárodní konkurenci. Část financování do výše 94 miliard euro z Evropského sociálního fondu bylo uvolněno. Malé a střední podniky si zaslouží toto finanční úsilí, protože jsou páteří evropské ekonomiky potenciál tvorby pracovních míst je zásadní. Máme co dočinění s průřezovou tematikou v oblasti makroekonomické a to má dopad na malé a střední podniky. Je třeba, aby investice byly efektivní, trvalé a je třeba bojovat proti spožděným platbám i rozptýlení prostředků. Protože jinak nikdy nevyužijeme financování optimálně jednotlivé místní subjekty se musí podílet na této snaze, třeba předpokládat větší účast místních správních celků, protože to jsou významné body, které bych chtěla zde zdůraznit. Chtěla bych také podtrhnout partnerství. Příliš často partnerství je čistě formální, přičemž eh, sociální partneři jsou zakořeněni na jednotlivých územích a znají mnohem lépe než eh, národní orgány místní realitu. Je třeba tedy změnit pohled. Také myslím na úlohu malých středních podniků, pokud jde o migrační výzvy. Malé střední podniky jsou často v první linii. Musí přijímat tyto osoby a musí také nabízet možnosti, které budou překonávat tradiční pohledy. Beru to ve své zprávě v úvahu a mám na mysli také oběhovou ekonomiku. Je třeba dospět k trvalejší ekonomice, k ekonomice, která bude kvalitní a bude odpovídat rozhodnutím z Paříže při konferenci COP21. A věřím, že to zapadá do tematického cíle 3, aby všechny tendry brali v úvahu pokroky dosažené celosvětově. Evropa si nemůže dovolit zůstat pozadu. Takže jsem vám plně k dispozici, abychom zdokonalili tento návrh zprávy. Prozatím jsem se spolehla na vaši konstruktivní spolupráci a pokud budete mít pozměňovací návrhy, tak je vezmu v úvahu, abych optimálně doplnila svou zprávu. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát a nyní dám slovo kolegům. Pan Čiko. Eh, grazie Presidente, eh, io ringrazio eh, l'onorevole eh, D'Amato perché... La... Děkuji paní předsedkyně, chtěl bych poděkovat paní D'Amato. Její zpráva je velmi pozitivní a je v ní celá řada bodů, které si skutečně zaslouží naši pozornost. Nyní jsme již eh, vedli velice hlubokou diskusi o tomto tématu společně s, s stínovými zpravodají a paní kolegyní Damato. A měl jsem také již příležitost eh, představit své postoje kolegům a panu Gnisterejovi, koordinátorovi, ale chtěla bych říct že V bodě čtyři této zprávy máme takovou krátkou zmínku o přístupu k úvěrům pro malé a střední podniky. A já si myslím, že tato otázka je velmi důležitá. Je to v podstatě taková prioritní záležitost a já bych byl rád, kdybychom tedy měli samostatný odstavec právě, který se bude tedy věnovat přístupu k úvěrům. Musíme zajistit konkurenceschopnost malých a středních podniků a proto potřebujeme, aby tyto podniky měly přístup k úvěru, aby měly otevřené úvěrovné linie protože dobře víme, že právě tyto podniky velice trpí v důsledku krize, protože banky nejsou ochotny jim úvěry poskytovat. Co se tedy týče přístupu k úvěrům, tak bych rád podotkl, že asi 30 podniků nedostanou od banky úvěr. Prostě banka jim ho neschválí. A nebo um, to schválení úvěru trvá velmi dlouho a navíc je úvěr poskytnut potom za úrokových sazeb, které prostě nejsou pro ně přijatelné. A další důležitá věc, myslím, je internacionalizace malých a středních podniků. Víme, že vnitřní trh se externalizuje a malé a střední podniky z toho mají větší obtíže právě z důvodu jejich velikosti. Ve fázi internacionalizace by bylo tedy vhodné zaměřit naši pozornost na malé a střední podniky. Již 25 těchto podniků je činné na mezinárodním trhu mimo Evropskou unii A na závěr bych rád podotkl toto. Měli bychom zdůraznit to, co jsem mi řekl, abychom tady měli přímé a nepřímé financování, neboť malé a střední podniky v dnešní době mají celou řadu důležitých projektů, ale potýkají se s obrovskými potížemi právě pokud jde o financování ale jinak bych chtěl říct, že velice děkuji paní kolegyně Damato za práci, kterou odvedla. Rád bych ještě jednou potrhl tu nutnost toho, abychom skutečně zohlednili veškeré ty specifické aspekty, které se týkají právě financování malých a středních podniků a jejich přístupu k úvěrům. Děkuji, pan Strelec. Zahvaljujem na riječi, gospođo predsjednice. E, pro... Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych paní Damáto poděkovat za velice konstruktivní spolupráci v přípravě tohoto stanoviska. Naprosto souhlasím s tím, když říká, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky a potřebujeme posílit jejich konkurenceschopnost. Zejména je to pravdivé, když si připomeneme, že Evropská unie zahájila jednání o volném obchodu a že tato jednání probíhají a malé a střední podniky by si měly zasloužit naši podporu, aby byly konkurenceschopné na globálním trhu. Těší mne, že paní to, již do svého návrhu textu zapracovala koncept oběhového hospodářství a nezbytnou pobídku pro růst a vytváření malých a středních podniků eh, a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích. Je důležité také podpořit tradiční sektory a pokud si přejeme podpořit oběhové hospodářství a nalézt určitý prostor pro inovace, tak by tady měly najít své místo i takové nové podnikatelské modely, například eh, nové druhy paliv, recyklace a podobně. Je třeba podpořit také místní hospodářství, podpořit jejich potenciál. Malé a střední podniky by měly mít také lepší přístup k financování. Měli bychom snížit administrativní zátěž, která je na ně uvalena, eh, například při snaze financovat se ze strukturálních eh, fondů, ale i určité komerční možnosti, které existují. Měla by být vytvořena platforma, kde by se sdílely dobré příklady při zpracování nebo vytváření projektů, tedy dobré příklady využívání prostředků z předchozích finančních rámců. To by napomohlo malým a středním podnikům, zejména těm, které právě začínají svoji podnikatelskou činnost. Zpráva by měla také zdůraznit, jak je důležité do vzdělání a školení ten pojem podnikatelského ducha, tedy aby i mladí lidé na sebe přebírali takovou výzvu, aby se mohli již ve školách naučit, jak být úspěšný v podnikání a také jak využívat strukturálně investiční fondy. A pak je tu další aspekt. Když se zaměříme na statistické údaje, zjistíme, že ženy v té podnikatelské sféře nejsou rovně zastoupeny. To znamená, je tu určitý apel i na ženy podnikatelky. A na to, aby se odstranily překážky, s kterými se střetávají ženy, když zahajují své podnikání. Tady zejména mám na mysli přístup k finančním mechanismům. Děkuji. Děkuji. Pan Jakovčič zastupuje pana stínového zpravodaje Ševkoviče. Petra se nemá, paču já... Ne... Děkuji, paní předsedkyně. Kolega není přítomen, to znamená, budu hovořit za něj a celkově za skupinu ALDE. Paní Damato učinila výtečnou práci a já bych jen chtěl dodat několik málo slov k tomuto textu. V první řadě zapojení malých a středních podniků do toho, co nazýváme digitální éra. Myslím si, že to ve zprávě není dostatečně zdůrazněno. Měli bychom zdůraznit také význam zapojení malých a středních podniků do toho všeho, co můžeme označit jako digitální sféra, digitální průmysl. A ještě bych chtěl tedy, aby paní zpravodajka si tuto nezbytnost uvědomovala. Jedná se vlastně o nový fenomén eh, v hospodářství, který je výsostně důležitý a také hodně pomáhá malým a středním podnikům. Také bychom měli zdůraznit význam spolupráce malých a středních podniků s místními a regionálními správami. A jakožto členové výboru REGI si velice dobře uvědomujeme, co právě všechno ty místní a regionální zprávy eh, mohou vykonat i právě ve vztahu k malým a středním podnikům. Je to zejména důležité u měst, které jsou menší a středně velká. Je to důležité nejen pro samotné podniky, ale zejména pro rozvoj obcí a měst. Dále by se měla vytvořit síť malých a středních podniků a těch místních, na místní, regionální a řekněme i národní úrovni a propojit to celoevropsky. Ono je to důležité pro tyto podniky. Kolega právě dorazil, ale eh, myslím si, že jsem tu již tedy tu větší část jeho myšlenek vyjádřil. Sorry, Mr. Stojic has to... It's about thank champagne. You. Oh, sorry. <laughs> It's about champagne. well, thank you. Thank you. Děkuji, Ivane pokud se jedná o šampaňském, tak eh, já určitě rád přispěji i celou krabicí těch eh, lahví a eh, rád i přispěji našim chorvatským víme, vínem ve prospěch regionálního rozvoje. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat za návrh tohoto textu zprávy o tom, jak můžeme podpořit malé a střední podniky a zvýšit jejich konkurenceschopnost. Těší mě, eh, jak paní eh, zpravodajka vím, věnuje pozornost a i ostatně našim, naší argumentaci. Některé eh, naše mm, nápady zde můžeme doplnit tedy a já bych nyní chtěl vyjádřit ještě několik takových doplnění. A byste měli představu, jak naše pozměňovací návrhy budou vypadat. Když se tu volá po vyšší míře spolupráce a konzistentnosti v rámci všech politik, investičních politik, tak by se tu měla změnit zejména nová Evropská kapitálová unie, což je takový nový pilíř eh, investičního plánu komise, aby se podpořili růst a pracovní místa a pokryly se také určité e, nedostatky v té oblasti investic. Také se tu povolává po nových možnostech kapitálových zdrojů, zejména když malé střední podniky tedy potřebují nové zdroje a neustále si na tuto stěžují. Pak také alternativy a nové e, zdroje financování, to jsou často takovou neodůvodněnou bariérou, která neustále přetrvává, zabraňuje přeshraničním investicím a myslím si, že um, to je zase důležité pro investice uh, ze strany malých a středních podniků, takže tyto bariéry je třeba odstranit. Dále, co se týče digitálních dovedností, um, ten digitální svět se velice mění mění eh, i pracovní trh a dovednosti, to znamená vyžaduje od nás pracovníky, kteří tyto dovednosti mají dále za třetí. Eh, různé tyto iniciativy by měly být i součástí vzdělání, to znamená ze školství by měli vycházet lidi, kteří budou mít nezbytné dovednosti, to znamená, jedná se o nejrůznější uh, profesní eh, dovednosti tak, aby prostě pracující mohli držet krok s dobou, aby byli zaměstnatelní. Dále role eh, podniků v oblasti sociální ekonomiky. To je takový motor sociální inovace a vlastně představuje celou řadu ekonomických činností. Poskytuje nám velké množství služeb a ostatně i produktů na evropském jednotném trhu a také představuje eh, miliony pracovních míst. To znamená, je důležité šířit znalosti o těch podniků, eh, sociální ekonomiky a je třeba také podpořit vytváření takových sociálních hubů, ehm, jakožto tedy důležitých prvků, které toto mohou šířit. Dále také zapojení místních a regionálních zpráv. Samozřejmě, že tento aspekt se již odráží ve zprávě, ale já jsem eh, naslouchal mnohým eh, zástupcům právě z místní a regionální zprávy a zdá se, eh, že byli do určité míry zapojeni do vytváření určitých dokumentů, nicméně jejich role by měla být navýšena, měly by být opravdovými účastníky na tomto, nejenom takovým eh, jednou kontaktovaným partnerem. To znamená, je důležité je také konzultovat v tu správnou dobu a správnou cestou. Jinak si myslím, že tato zpráva jde dobrým směrem pro to, aby podpořila naši konkurenceschopnost a je dobře načasovaná. Děkuji vám. Děkuji a těší mě také, že náš stínový zpravodaj se dostavil včas, paní Tomašič. Thank you very much. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Damato za vynikající zprávu a za účinnou spolupráci, která vyústila dobře strukturovanou zprávu. Skupina EKR podporuje návrh zprávy. Chtěli bychom doplnit to, co považujeme za hlavní problém malých a středních podniků. Administrativní zátěž, složitost programu podpory, eh, řízení strukturálních fondů a legislativa státní podpoře. A problémy by mohly být řešeny zahr- zahrnutím politiky soudržnosti do iniciativy Better Regulation a větší harmonizací s jednotlivými fondy. Vytváření kapacit se zúčastními subjekty, projekty twinningu s řídícími orgány a malými a středními podniky a včasné zavedení legislativy a program coachingu a mentoringu podnikatelských projektů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Busulino, stínový zpravodaj, máte slovo. Já potvrzuji pozitivní stanovisko. Odvedli jsme dobrou práci celý týden a to nám umožňuje dospět k vyvážené zprávě, která soustředuje pozornost na malé a střední podniky. A přitom se vyrovnává s otázkou eh, fondu obecně. Systém podpory a rozdělování podpory skrze strukturální fondu. A zdůrazňuje také postoj bankovnictví, úvěrových institucí to je skutečně klíčový problém v Evropské unii a v některých zemích a v některých regionech Evropské unie. Tím spíše je tedy nezbytné nalézt efektivnější odpověď, která umožní splnit očekávání malých a středních podniků, které potřebují přístup k financování spíše než ponechávat ležet veřejné zdroje. A je nezbytné, aby bylo možné je mobilizovat ve prospěch malých a středních podniků. Také zdůrazňujete ve své zprávě velké výzvy v oblasti životního prostředí a sociální výzvy. A tady si myslím, že bude možné jít ještě dál v následujících dnech, protože to je právě klíčová otázka. V moderní ekonomice v Evropě už nejde o to se snažit pomoci pouze trvalé udržitelné ekonomice, která bude schopná se vyrovnat s výzvami životního prostředí, ale také to musí být novátorská ekonomika, z hlediska sociálního. A právě v tomto smyslu volám po nových formách podnikání a tady myslím, že je třeba to rozpracovat, to, co ve zprávě. Pan Rope, máte slovo. Děkuji. Dnes slavíme 16. února Litva slaví 98. narozeniny a jsme rádi, že můžeme zde být s vámi a bavit se o budoucnosti Evropy. Projednáváme velmi důležité téma a ovlivní to situaci zaměstnanosti a příjmu obyvatelstva v Evropě. Jsem vděčný zpravodajce, že tyto aspekty zdůraznil. Když hovoříme o malých a středních podnicích, tak se shodneme, že jsou skutečně páteří evropské ekonomiky, jsou klíčovým řešením pro nezaměstnanost. Takže se musíme soustředovat na tyto prostředky a měli bychom uvažovat o tom, jak tyto prostředky navýšit. Míra absorpce se liší v členských státech, ale řada členských států umí Eh, řídit a zpravovat fondy, které jsou přiděleny. A je třeba do toho zahrnout i regionální a lokální orgány. Řada projektů je realizována ve městech, ale je stejně důležité tyto projekty eh, rozšiřovat eh, i v regionech. A Tyto projekty jsou také páteří z hlediska fiskálních příjmů v řadě členských států. Podívejme se na podniky v oblasti informačních technologií, které se vyhýbají daním ve výši 1 miliardy euro. A tady je nezbytné podporovat konkurenceschopnost mezi evropskými i neevropskými firmami tak, aby tyto podniky byly stejnoměrně rozšířeny v regionu. Děkuji. A pan Maletič. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla přivítat tuto zprávu a poděkovat zpravodajce, paní Damato. Skutečně zdůrazňujete významné prvky pro konkurenceschopnost malých a středních podniků jako je snižování administrativní zátěže, urychlení eh, realizace šíření vědomostí v členských státech mezi malými a středními podniky, one-stop shop na regionální úrovni, jednokontaktní místo tedy. A také zdůrazňujete potřebu urychlit eh, implementaci. Chtěl bych doplnit, že bychom měli také uvažovat o zásadě partnerství a zavedení a uplatňování zásady partnerství nejen v té fázi, kdy definujeme operační programy, ale také ve fázi, když definujeme výzvy pro jednotlivé projekty, když od, zahojeme tedy proces tendru pro malé a střední podniky. Či nastala situace v členských státech, že Někde jsou tedy zveřejněny výzvy a po roce vlastně jsou podepsány jenom dva kontrakty. A požadavky v těch výzvách jsou nesprávné a nepasují na potřeby malých a středních podniků. Takže oni potřebují různé zdroje financování, zejména granty, a nemohou je získat, protože požadavky ve výzvách nejsou patřičné a to je způsobeno nedostatečným partnerstvím, nedostatečným, nedostatečnou spolupráci jednotlivých eh, subjektů. A další problém, který je patrný v praxi, je přístup k financování a dostupnost financování. Tedy Riziko celé země ovlivňuje podmínky pro financování malých a středních podniků, protože i když dostanou grant z politiky soudržnosti, mají problém se spolufinancováním. Jak vlastně vytvořit finanční strukturu pro celý projekt. Takže i to je věc, kterou jsme projednávali s EIB včera a měli bychom o tom také uvažovat. Děkuji. Děkuji. Pan Etheridge, máte slovo. Děkuji. Mám zájem o tuto rozpravu, protože než jsem byl zvolen do parlamentu, působil jsem v malém středním podniku. A mám zajímavou zkušenost, že jsem takový podnik vedl a během té doby věci, na které mi záleželo nižší a jednodušší zdanění, méně administrativy vzdělanější a kvalifikovanější pracovníci a méně překážek mezinárodnímu obchodu při nákupu a prodeji ve světě a nejenom v EU. A větší problém jsem měl v EU než se světem. A to mě moc nezajímalo. Sociální inovace, udržitelnost a životní prostředí, protože jsme chtěli vydělávat. A současně jsme chtěli zaměstnávat lidi tím, že budeme vydělávat když splníte podmínky v jedné zemi, tak eh, budete mít dobrý podnik a to přiláká investory. A není vždy potřeba, aby vláda investovala, aby se něco povedlo. Takže ta zpráva je zajímavá a těším se na diskusi, ale prosím z hlediska eh, někoho, kdo pracoval v malém středním podniku, pokud děláme tyto zprávy, tak se soustředíme na méně regulace, méně byrokracie a ať stát nechá lidi vydělávat a ať je tedy je méně picí na přerozdělování. Nevidím pan Van přesto. Děkuji, paní předsedkyně. Musím složit paní zpravodajce komplement a to také díky rychlosti, s jakou zprávu vypracovala, ale nejenom. Před nedávnem jsme diskutovali o tom, zda to má být prováděcí zpráva či ne. A nyní ještě máme zprávu na stole. Leží před námi. A zmiňuje se skutečně, zmiňuje velice důležité prvky regionální politiky. Pokud se podíváme na rozdíly v členských státech, tady mám na mysli implementaci, tady provádění jednotlivých projektů. Některé členské státy se toho zhostily velmi dobře, dobře to provádí, ale některé členské státy nejsou tak úspěšné a tady si musíme položit otázku, proč tomu tak je. Já jsem dnes obdržel dokument, ve kterém se říká, které členské státy to mají potíže. Španělsko, Itálie, Malta, Bulharsko, Rumunsko a Finsko, alespoň podle tohoto dokumentu, si vedou dobře, eh, alespoň s ohledem na iniciativu pro malé a střední podniky. A některé další země eh, nedokázaly čerpat naše prostředky. A proč? Proč tady máme pět zemí, které se vedou dobře a další země, které to vůbec nedokázaly využít? Já nevím, možná jsem to také špatně pochopil. A další poznámka. E, e, velice se mi líbí to číslo, které máte v bodě 16, odstavec 3. 54 miliard eur, které budou investovány během tohoto období. A tady bych rád podotkl jednu věc. Veškerá debata o malých a středních podnicích eh, vede, by měla být vedena ve světle toho, že politika soudržnosti je mnohem důležitější, než si možná někdo myslí. Já jsem činný také na ITRE, kde se rovněž zabýváme politikou pro malé a střední podniky, pro nástroje, které pro ně eh, připravujeme. A musím říci, že zjišťuji, že investice z naší strany jsou dvakrát tak vysoké, než například to, co je ochoten poskytnout výbor ITRE. Tematická koncentrace, to byl jeden z hlavních bodů nového programového období. A tam jsme si jasně zvolili, že chceme podporovat malé a střední podniky. Proto jsem velmi rád, že nyní máme k dispozici takto dobrý výsledek což samozřejmě také souvisí i s tím, jak jsme vnímáni na veřejnosti a s profilem, který vytváříme pro naše programy. Což bychom mohli ve zprávě, myslím, ještě potrhnout, a totiž, že my jsme vlastně tím největším investičním nástrojem, tak to bychom to mohli naformulovat. A ještě bych se rád vrátil k tématu výboru regionů. V tom stanovisku se hovoří o výzkumných institutech a hovoří se tam rovněž o synergii, což mi chybí. Na stránce 9 u vás, to je vysvětlující prohlášení, se uvádí, že malé střední podniky si přejí mít přístup k úvěru také k rizikovému kapitálu a pro malé a střední podniky není až tak důležité, zda ty peníze půjdou ze strukturálního fondu nebo ze záruky EFSI. U EFSI jsme jasně řekli, že chceme přesněji vědět, zde v budoucnu E, tam bude více byrokracie, více administrativy, anebo za skutečně ty peníze poplynou přímo k lidem. Ale co se týče synergetického efektu, tady bych se rád podíval na to, jak ty nástroje vůbec se navzájem doplňují, zda se vůbec k sobě hodí. Je tomu tak, že ostatní se k nám připojují pomocí svých iniciativ, anebo bychom my naopak měli dbát silněji o to v rámci našich iniciativ, aby byly kompatibilní s iniciativami jiných. To si tady, myslím, není jasně vysvětleno. A myslím si, že bychom měli více kdy jindy, než kdy jindy podporovat start-upy v Evropě. Kolegyně to již zmínila. A my v tom vidíme skutečně velké možnosti. Ale pokud dojde k založení startupu, jak vlastně přemostíme tuto fázi a zajistíme, aby ten podnik skutečně měl nějakou budoucnost. A první fáze to jsou ty mikroúvěry, ten crowdfunding a další možnosti investic. Ale pokud eh, ten podnik eh, se chce dostat z fáze nějakých několika milionů do fáze stovek milionů, tak to přesně nefunguje, neboť banky ho nepodpoří. A to tedy by byla taková má otázka. Proč některé země si vedou dobře, některé ne? Za druhé, jak to vypadá se synergií veškerých programů a výzkumných ústavů? A za třetí, jak to vypadá s těmi start-upy? Možná byste mohla vysvětlit některé, nebo převzít některé z těch věcí, které jsou obsaženy do dokumentu, který jsem právě držel v ruce. Pak bych ani nemusel formulovat pozměňovací návrhy. Děkuji a nyní tu máme zástupce Evropské komise, pana Kolina Wolfa a pana Marka Rezora. Kdo z vás se vyjádří, pánové? Děkuji, paní předsedkyně, jsem Colin Wolf a vedu um, oddělení pro regionální politiku přímo nasměřovanou na inteligentní udržitelný růst. Velice eh, dobře jsem naslouchal této diskuzi. Eh, věnovali jsme se také té zprávě. V té diskuzi se zazněla několikrát, eh, jak je důležité to, aby ty finanční toky byly plynulejší a poskytovaly takový jednodušší přístup k alternativním druhům financování. Uh, a také tu zazněla potřeba zjednodušit postupy a také, aby synergie dali dohromady různé zdroje financování. Také jsme poznamenali ten velký důraz, který kladete na vylepšování kapacit i ze strany administrativy, aby se zapojovala, co se partnerství týče, velká škála aktérů také dále, aby se využívalo možností které máme přímo v regionech, to tedy aby se více podpořily malé a střední podniky, dále také odstraňování bariér, obchodních bariér, bariér vůči obchodování, nadnárodnímu, přeshraničnímu obchodování, propojování malých a středních podniků, aby spolupracovali a aby se vytvářely i větší možnosti, navýšil potenciál prostřednictvím určité analýzy toho, proč to někde dobře funguje a ponaučit se tedy e, příslušně z toho také vytváření těch platform pro šíření dobrých postupů, to je také dobrý e, přístup. A pak ještě e, k podstatě této práce myslím si, že je velice dobré, když zaznamenáme, jak tu zdůrazňujete, že je zapotřebí vylepšit ty odborné schopnosti které dále podpoří eh, podniky. Myslím, že i my eh, na to nahlížíme v komisi podobně. No a co se týče příslušných programů, jsou nyní více nasměrovány na ty strategické priority, eh, tedy aby mohly podporovat malé a střední podniky nyní dochází k volbě projektu. Samozřejmě je důležité tu mít určitá kritéria, prostřednictvím kterých se budou vybírat právě ty nejlepší. Je to důležité, aby došlo k celé řadě zlepšení, k modernizaci, k podpoře a samozřejmě také si přejeme podporovat i ty platformy, které dají dohromady podniky pak převody eh, technologií, navýšení i příslušných mechanismů, které podpoří startupy eh, ve chvíli, kdy prostě začínají své podnikání, ale pak se střetávají s překážkami. Eh, očekáváme, že nějakých 800 podniků v, v naší v hospodářství, eh, pardon, v, v EU by mohlo být takto přímo podpořeno. Ještě tedy k této podpoře doufáme tedy, že alespoň polovina té finanční podpory půjde prostřednictvím finančních nástrojů a je třeba zajistit, aby eh, toto proběhlo úspěšně. A ještě několik konkrétních věcí, co se týče zjednodušování. Tady velice eh, tvrdě pracujeme na tom, co projednává i skupina na vysoké úrovni. Týká se to snížení administrativní zátěže pro příjemce a konkrétně tedy záměr e, tedy věnovat pozornost malým a středním podnikům. Dále, co se týče toho propojení těch různých zdrojů finanční e, podpory, tedy příslušných synergií, tady opravdu se snažíme uh, podpořit to, aby tady ty různé nástroje bok po boku spolu eh, fungovaly dobře i v rámci horizontu 2020 a i dalšího fondu pro eh, EFSI. Pak eh, projekty, které prošly tím výběrovým řízením i v rámci horizontu 2020, to byly kvalitní projekty, ale pak třeba z nějakého důvodu nemohou být podpořeny i z důvodu i když jsou vysoce kvalitní, takže to je třeba také ještě zlepšit. Také se zaměřujeme na to, jak urychlit proces implementace. To je zase součást naší práce a já jsem se snažil právě tady na tomto zapracovat, aby se celý tento proces mohl zrychlit a aby prostě vše fungovalo plynule, ta selekce projektů. A pak e, ještě co se týče plateb, této situaci se také věnujeme a a dále, aby se brali v potaz také specifičnosti jednotlivých území či regionů. a pak také podpořit určité znevýhodněné eh, regiony, kterým dosud určitě nebyla věnována taková míra pozornosti. Takže i tady na to se zaměřujeme třeba, jim napomáhat prostřednictvím určitým mikroregionálním strategií a, a i na závěr ještě bych chtěl říci, že samozřejmě bereme uh, k srdci tu otázku významu a možnosti rozvoje malých a středních podniků. Nyní tedy v kontextu uprchlické krize, tak tady eh, zase spolupracujeme i s příslušnými orgány, aby oni se cítili v tomto podpořeni, ale také nasloucháme jejich názorům, když nám sdělují jejich situaci. Děkuji. Děkuji a nyní paní Damato, máte slovo k závěru diskuze, prosím. Grazie, grazie a tutti. Děkuji, děkuji všem kolegům za příspěvky, které přispěly k lepší definici. Já mám v úmyslu předložit pozměňovací návrhy, abych zprávu ještě více zlepšila a na vaše, očeká, vaše očekávám také s netrpělivostí. Bych odpověděl na otázku pana van Distleroje. Mohu mu snad říci, když se zeptal, proč některé země to zvládaly lépe než druhé, a když se ptal na tematický cíl číslo 3, mohu mu odpovědět následujícím způsobem. V některých regionech, v některých zemích Operační programy se týkaly konkrétně eh, tematického cíle 3. To je první část odpovědi. Potom samozřejmě bude třeba projednat situaci podrobněji. Když se mě ptáte na odstavec o internacionalizaci. Kolega Čeky právě vyšel ze sálu, ale to je zajímavý pohled. Nesmíme však zanedbávat vnitřní trh. Zdokonalení vzdělávání a informování spotřebitelů. I to může být zajímavý bod, aby měli více informací abyste byli vědomi kvality výrobku. Otázka odborné přípravy mladých je také zásadní. Myslím si, že je třeba podpořit ženy, které eh, se chtějí pustit do podnikání, což v některých zemích stále představuje cestu plnou překážek. Chtěla bych hovořit o sociální soudržnosti v regionech konvergence, tedy tam, kde mají problémy. Často, když se rozhodneme podpořit znevýhodněnou kategorii, tak je to na úkor jiné znevýhodněné skupiny. A těmto nerovnováhám je třeba se vyhýbat. Takže se těším na naše budoucí konzultace a věřím, že odvedeme spolu dobrou práci. Takže uzavírám rozpravu o prováděcí zprávě a přejdeme k návrhu zprávy o výzkumných a inovačních strategiích pro inteligentní specializaci. Tyto strategie jsou důležité pro reformu politiky soudržnosti 2014-2020, protože podporují tematickou koncentraci a strategické programování prostředků a fondů a také příspěvek k jejich využívání v terénu posilují jednotlivé regiony a cílem je vytvořit růst opřený o vědomosti nejen ve vyspělých, ale i v méně rozvinutých regionech, jak je uvedeno ve nařízení o společných ustanoveních Tyto str- specializační strategie jsou kandidatou ex ante pro alokaci prostředků EU finan- regionu, které zatím nesplněly tuto kondicionalitu, tak ty zatím vypracovávají strategie ve spolupráci s komisí v rámci akčních plánů. Dnes na zpravodaj pan Valkarsel předloží návrh zprávy. Navrhuji Termín pro pozměňovací návrhy na pravé poledne 25. února. Máme čas do 10.45. Pane Valkarsele, máte slovo a potom budeme pokračovat se stínovými a dalšími kolegy, prosím. Muchas gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Já pohovořím velice stručně, protože si myslím, že ve vašem úvodu k tomuto tématu jste jasně vyjádřila, že se jedná o něco, co je velice důležité pro Evropskou unii. A je to proto, že inovace jako taková představuje základní aspekt toho, aby naše ekonomika byla konkurenceschopná, aby vytvářela kvalitní pracovní místa a zkvalitnila tak zaměstnanost na evropském kontinentu. A navíc prostřednictvím operativních programů, které již jsou spuštěny, ale nedostává se nám jaksi výsledku, tak si přejeme tímto textem poukázat na ty důležité aspekty v době, kdy se snažíme podpořit strategie jak ze strany veřejných institucí, tak eh, pro všechny zúčastněné aktéry, tedy i podniky. Hovoříme tedy o vůbec první zprávě, kterou Evropský parlament vypracovává na toto téma za tohoto mandátu. Zřejmě víte, jste viděli ten text a já jsem ho rozdělil do šesti částí, které jsou jasně odlišeny a v nich se podle mého názoru zdůrazňují ty hlavní pole působnosti, na co je třeba poukázat, co je třeba zdůraznit v rámci tedy té strategie pro inteligentní specializaci. Samozřejmě, pokud bude zapotřebí doplnit ten text, tak očekávám, že mi navrhnete vaše myšlenky. Já jsem ochotný budovat na vylepšení, obohacení tohoto eh, textu a jsem si ale jistý, že společně mezi námi se nám podaří vytvořit takový dokument, který posílí ty strategie pro inteligentní specializaci v Evropě. A chci poděkovat e, všem, kteří jsou ochotní přispět k vylepšení tohoto textu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vám děkuji, pane Valkarsely. A nyní mají slovo stínoví zpravodajové, pan Van Miltenbroek. Dank u, eh, voorzitter. Eh, begrijp dat er geen andere shadows aanwezig zijn. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že tady eh, chtěl bych poděkovat panu předsedovi, protože odvedl skutečně vynikající práci, ale měl bych několik takových eh, doplnění. Pan zpravodaj hovoří o evropských strukturálních fondech a vidí jejich centrální úlohu při inovacích, ale v rozvinutějších regionech nejsou tyto fondy příliš přítomné. A proto nejsou nějakou velikou pákou pro víc investicí a inovací, například v mém regionu. Máme dispozici peníze na inovace na programové období 2014 až 2020 25 milionů na 7 let. A pokud to porovnáme s 3500 miliony eur ročně, které se vydávají na výzkum a vývoj, tak 19% z toho jsou soukromé investice. Tedy 90%. Musíme tedy zohlednit tuto perspektivu a být velmi flexibilní pro to, abychom eh, zvládli tuto výzvu a proto musíme se zabývat přístupem, zda skutečně chceme jedinou velikost pro všechny regiony, zda je to skutečně vhodné. Já si myslím, že je třeba rozlišovat, protože existují velké rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. A odborníci, kteří si myslí, že navrhovaná směrnice je příliš teoretická. Tak, tak, takový experti existují a pokud je to příliš teoretické, tak to prostě v praxi nemůže fungovat. Nemůže to být tak flexibilní, jak to potřebujeme v S3 a proto je důležité, aby se toto vše mohlo zapojovat a reagovat na měnící se svět a technologie. My jako ALDE si také přejeme snížit administrativní zátěž, což se týká také monitorování, které je samozřejmě dobré, ale jde o to, abychom tady nevytvářely další nové mechanismy monitorování, ale zlepšily ty stávající. Například tady bych odkázal na Community, community Innovation Survey. A nyní v odstavci 14. Tady zpráva hovoří o propoji strukturálních fondů s EFSI, s Horizontem 2020 a dalšími programy, což je velice důležité téma, nesmíme to brát na lehkou váhu, je to ovšem v praxi složitý problém, protože se jedná o různé programy s různou mírou financování, s různými cílovými skupinami, s různými kritérii a podmínkami a také s různými lhůtami. Je tady třeba na tom pracovat, ale skutečně musíme se tomu věnovat velice vážně. Pane předsedo, synergie se musí zaměřit na podporu našeho výzkumu a vývoje. Synergie musí být podpořena politikou, která se zaměří na inovace a Velmi často se hovoří o tom, že výzkum a vývoj musí vést k inovativním produktům, ale tak tomu není. Ono to souvisí také spolu, se spoluprácí mezi různými sektory a s přítomností klíčových podniků přímo v regioně a také s konkrétní ekonomickou strukturou v regionech. Proto regiony nemusí nemůžeme nutit regiony, aby kopírovali úspěšné modely z jiných regionů. Tam ty odlišnosti prostě jsou a je třeba je zohlednit. A proto je důležité, abychom měli výzkumná centra jako takové katedrály, které budou dostávat podporu z EU. Ale musí být úspěšná inovace, musí vycházet z poznání prostřední podniku a z těch konkrétních znalostí, tak aby podniky mohly vytvářet produkty, které uh, budou odbytu schopné. A také se velmi těším na investice do lidského kapitálu, což je klíčové. Mnoho podniků má problémy s udržením e, dobře kvalifikovaných pracovníků a jiné podniky mají problémy s tím takovéto pracovníky přilákat. Takže nesmíme zapomínat na to, že pokud se jedná o takto důležité téma, tak v první řadě by to měly být inovace, které budou sloužit lidem a společnosti. Děkuji. Děkuji, není pan Loer jménem pana Poreby. Děkuji, paní předsedkyně. A hledisko EKR a, a také vyjádřím názory kolegy Tomase a také mé. EKR, ano, vítá tuto zprávu. Myslíme si, že je opodstatněný, opodstatněná zpráva rozumná a ten e, přístup k systému RIS 3 je takový konstruktivní. Podporujeme pana zpravodaje v tom, že bychom měli vytvořit udržitelný růst na základě znalostí nejen v těch dobře vyvinutých eh, regionech, ale i v těch eh, transitních regionech a méně rozvinutých. Myslíme si, že inteligentní specializace by měla být určitým procesem podnikatelského objevování, ale mělo by se do toho zapojit také místní a regionální orgány. Nicméně eh, mělo by to být také lépe propojeno prostřednictvím řádné zprávy všechny ty úroveň. Myslíme si, že je to mocný nástroj pro řízení také efektivitu našich zdrojů a RIS 3 by měli, mělo regionům umožnit tu jejich vysokou míru konkurenceschopnosti a prostřednictvím toho by se měla v regionech rozvíjet i ta kritická produktivní masa. Eh, nicméně eh, jsme tedy přesvědčeni eh, na úrovni EKR, tedy že celé procesy by měly být zjednodušeny, odstraněny ještě určité překážky, které přetrvávají a na závěr takové, řekněme, upozornění eh, z historie, co se týče tedy té inteligentní specializace. V určitých oblastech, eh, kde se rozvíjela specializace, kde se dostávalo podpory průmyslu, třeba i po dlouhá staletí, tak v podstatě pak měli potíže, jakožto výsledek toho zaměření. Bylo to problematické pro oblasti, kde došlo ke změnám v technologii nebo celého toho konkurenčního prostředí, jako je třeba loďařství nebo těžba uhlí. Takže inteligentní specializace, tedy specializace na konkrétní oblast podnikání a sjednocení, vytváření takového poolingu, to by mohlo být někdy nebezpečné, spíše než přínosné a je třeba si toto uvědomovat, mít to na paměti. Takže ano, je třeba zdůraznit také tu schopnost adaptability, jak právě eh, kolega předeslal že tedy, aby ta specializace byla dostatečně uspůsobitelná, prostě, aby se eh, mohly i určité oblasti specializace převádět na eh, jiné úrovně. Děkuji vám. Já vám děkuji. Pan Škrlec, máte slovo. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. ja ću se osvrnuti... Děkuji, paní předsedkyně. K návrhu zprávy bych rád podotkla následující věc. Zpráva se téměř výhradně soustředuje na výzkumné inovační kroky pro, nebo ku prospěchu inteligentní specializace, ale já si myslím, že existuje mnohem širší spektrum. Bylo by vhodné využít veškeré dostupné kompetence, zdroje a specializace, které jsou k dispozici v jednotlivých městech a regionech. My máme pocit, že Regiony a města jsou skutečnými odrazovými mustky pro inovace v Evropské unii a ve se říká, že některé členské státy vypracovávají nacionální strategie pro inteligentní specializaci, ale my se chceme zaměřit spíše na regionální přístup, protože si myslíme, že právě regiony v regionálním přístupu lépe rozpoznáme potenciál možné, eh, možných inovacích lépe, než když se zvolí přístup národní a že můžeme tak, takto lépe podpořovat, podpořit rozvoj a lépe využívat regionální fondy. V tomto smyslu bych rád konstatoval, že ve zprávě se velmi dobře zdůrazňuje že v oblasti inteligentní specializace je třeba využívat synergie mezi fondy, že je to využíváno příliš málo. To je nový aspekt v novém programovém období a proto bychom skutečně se na tuto oblast měli silněji zaměřit, jak to tady již zaznělo. Je skutečně třeba lépe využívat synergie mezi různými zdroji financování. A samozřejmě podporujeme také makroregionální spolupráci prostřednictvím evropských makroregionů. Tato strategie by měla také přispět k tomu, abychom pomocí makroregionální a přehraniční spolupráce podpořili právě inteligentní specializaci tak, aby abychom mohli naplnit cíle strategie Evropa 2020 co možná nejefektivnějším způsobem. A proto bych rád ještě poukázal na jednu věc. Zpráva se soustředí velmi silně na eh, centra excelence, ale my bychom neměli zapomínat v žádném případě úlohu malých a středních podniků, o kterých jsme před chvíli hovořili, protože i oni jsou odrazovými musky pro inteligentní inovace. A také univerzity mohou velmi přispět právě v těchto velmi specializovaných oblastech. Také mohou přispět k rozvoji regionu a zajistit, aby regiony se věnovali inteligentní specializaci a tak se možná nejlépe využili své specifické kompetence. I u malých projektů můžeme využívat synergie mezi různými fondy a tak dosáhnout velkého efektu. A zpráva se také velmi soustředuje na technologické inovace. My ovšem zjišťujeme, že u mnoha důležitých projektů Evropské unie, jako například energetická unie nebo oběhové hospodářství, jde spíše o sociální inovace a o investice do vzdělávání, a do podnikání, tak, aby vznikaly nové obchodní modely. A pomocí nových obchodních modelů pak můžeme zvládat takové výzvy, jako je například zavádění oběhové ekonomiky. Inovace také vedou k tomu, že dochází ke změně myšlení osob a občanů a že se také mění jejich vzorce chování. A technologické inovace k těm již došlo, ale oni samotné nepovedou k tomu, že zvládneme eh, naše cíle, které jsme si vyskli. Je třeba, abychom skutečně změnili naše vlastní vzorce chování a také vzorce chování občanů. Děkuji a nyní má slovo paní Damato. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, pan zpravodaj. To téma je velice zajímavé programem období 2014 až 2020 by regie skutečně měly soustředit své investice do výzkumu, rozvoje, inovací právě prostřednictvím eh, strategií, inteligentních specializací, využívat ten svůj specifický mo- potenciál. Já nemohu přesně souhlasit se vším, co řekl kolega ale je jasné, že naším cílem musí být eh, více konkurenceschopná ekonomika, více pracovních míst a využívání zkušeností a uvádění v praxi, osvědčení praktik. A také podpora podnikatelského ducha. Já si myslím, že bychom se měli ale více soustředit na konkurenceschopnost malých podniků, mikropodniků a také ekologických podniků. Je velice důležité, abychom uh, zapojili veškeré eh, zúčastněné strany, veškeré ty aktéry, které se zajímají o tuto oblast. A je třeba se zaměřit na produktivní specializaci, abychom věděli, kde se otevírají nové možnosti, niky v rámci inteligentní specializace. V odstavci 3 v rámci strategie RIS 3 je třeba vytvářet specifické partnerství. Kolega již o tom hovořil. Některé členské státy v rámci připravování těchto strategií se rozhodly, že e, tedy RIS 3 budou zavádět na národní úrovni, ale bylo by vhodné, aby tady existovalo partnerství na regionální a místní úrovni, protože spe- inteligentní specializace by se měla odehrávat právě tam. Místní a regionální orgány by mohly poskytnout specifickou perspektivu, protože přesně znají podmínky v daném místě či regionu. Kolega ve své zprávě také hovoří o tom, že je důležité posílit partnerství privátního a veřejného sektoru. Já nejsem přímo proti, ale to, jak se toto bude aplikovat, musí být dobře analyzováno, musí to, se to sledovat a monitorovat. A je třeba postupovat případ od případu, abychom ne, ne dospěli k situaci, kterou máme již v některých členských zemích, že se vlastně privatizují zisky a zveřejňují ty ztráty, se potom přenášejí jaksi na úkor veřejných rozpočtů a rovněž se také zohlednit občanskou společnost. Děkuji, pan Etrič. Děkuji. Tato zpráva, to, o čem zde hovořím, je příkladem a to je názor mé strany, mé, můj, tedy co, by, co dělá Evropská unie, co by dělat neměla. Tady skutečně hrozí zrození superstátu po roce 2012. A mohli bychom skutečně ušetřit 55 milionů liber denně a využít je jinak. A nebo bychom mohli využít a podporovat podniky ve Spojeném království. Hovoříme o specializaci na volném trhu, na svobodném trhu a v západní Anglii v kraji uhlí k tomu dochází, aniž by to někdo vynucoval. Já zastupuji West Midlands ve Spaném království a můj zájem je vlastně, aby tento kraj prospíval a ne zbytek Evropy. A nevím, proč my bychom to měli financovat. Eh, Spojené království dokáže sano a pro nás tohle to není nic přínosného. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pan Hetman. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych se chtěla připojit ke slovům díků, která byla vyslovena panu zpravodajovi za vypracování této velice zajímavé zprávy. Mám mnoho otázek, které považuji za důležité například lepší koordinace na všech úrovních zprávy, dále zabezpečení synergie mezi fondy a finančními nástroji, které financují inovace. A dále bych rád eh, zaměřil pozornost kolegu na jeden důležitý problém, který vidím a který souvisí s regionálními ztrátami. A týká se to regionu i míst. Například, když se realizuje regionální strategie inovací, tak se ukazuje, že v mnohých případech inteligentní specializace se velmi mění, či se chybí právě v některých konkrétních regionech, ale v mnohých regionech ty regionální strategie pro inovace jsou soustředěné na jakési hmotné uplatnění namísto toho, aby vnímali endogenní vývoj v rámci jednotlivých regionů. Tedy důležité je, aby ty strategie byly v jednotlivých regionech specifické a originální. Na to bych rád zaměřil pozornost, protože pokud jde o politiku soudržnosti, v případě rozvoje venkova, tak víme, že tady jsou problémy. Například v Evropě máme velký chemický průmysl, strojírenský průmysl. Tam je také množství inovací, které tomuto průmyslu pomáhají. A tady třeba, abychom byli velmi otevření a poukázali na to, že i na vesnici je možné rozvíjet inteligentní specializaci pro oblasti průmyslu a že je třeba to podpořit. A já za svou stranu jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, které by měly doplnit tuto zprávu a vidím, že tady je důležité propojit vzdělávání také s potřebami průmyslu, vědy a výzkumu, protože to je oblast, ve které máme stále problémy v jednotlivých členských zemích je důležité, aby tyto dva světy mohly využívat také synergetický efekt, tedy mám na mysli svět podnikání na jedné straně a na druhé straně svět vzdělávání. Rád bych upozornil také na to, že třeba aby agentury, které mají prostředky nebo které využívají strukturální fondy nebo rozdělují na jednotlivé projekty, je třeba, aby tyto agentury měly důležitější úlohu, aby neprováděli pouze zprávu těch samotných projektů, ale že by bylo vhodné, aby se více starali určité nasměrování těch projektů, orientaci těch projektů, aby se zaměřili na ty, které jsou pro daný eh, region nejdůležitější, které jsou nejvíc inovativní, aby nedocházelo takovému seskupování tu na jedno místo a pak na dalších místech projekty chybí. A pak jsou zde inovace například v oblasti laseru či grafenu. To jsou velké věci, ale je třeba připomenout, že takovéto inovace se právě odehrály v malých firmách a ty pak přispěly k tomu, aby mohly velké firmy takovéto inovace převzít. Děkuji, pan Van Nisteroj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Práva kolegy Valkar Selsisa velmi dobře ukazuje, že zpravodaj situaci velmi dobře zná. Několik poznámek. Začal bych tím, kde pan Siso hovoří o průmyslové revoluci, která se týká i West Midlandu a když se podíváme na podporu, kterou dostali, tak tady hovoříme o konkurenceschopnosti Evropy a doba se mění. O co tedy jde? O vytváření nových produktů prostřednictvím nových znalostí a nových produkčních postupů. A také si třeba si uvědomit, že takovéto procesy probíhají simultánně v různých místech. A nemůžeme přistupovat ke všem stejným způsobem, jinak bychom ztratili rovnováhu. A co tedy ve zprávě jde? Ten, který se nyní rozhodne pro inteligentní specializaci, ten se rozhodne pro čtyři či pět témat, které budou podporovány způsobem ze spoda nahoru. A tady může vlastně každý jednotlivý region vyvinout své vlastní téma, svá vlastní témata a pak na evropské úrovni můžeme spolupracovat v tom smyslu, že je budeme podporovat. Můžeme tady 40krát znovu objevit Ameriku, ale vždy to tedy zůstane Amerika nebo kolo, vždy to bude to též tedy. Takže, pane Evriči, měl byste se podívat na to, jaké výhody má každý jednotlivý region a jaký by mohl právě z takovýchto strategií mít. Já doufám, že zpráva bude mít širokou podporu. Ale nyní několik poznámek k jejímu obsahu. V prosinci jsme jako výbor naštívili společné výzkumné středisko. E, strávili jsme tam celý den a Sledovali jsme jeho práci a právě to, jak oni tedy monitorují iniciativu pro inteligentní specializace v členských státech. A tam byla vlastně otázka, zda ta sklenice je napůl plná nebo napůl prázdná. A my jsme řekli, ano, je napůl plná, ale jsou tady kritické aspekty. Iniciativa komice by takovéto deficity neměla přehlížet. Kondicionalita ex ante při stanovování cílů nestačí. Potřebujeme kontinuitu a proto si myslím, že je dobré, když v článku 25 vyzýváme komisi, aby usilovala o přeskum strategií po roce 2017, tedy určité přeskum polovního období. Dříve, než předložíme zprávu o budoucnosti politiky soudržnosti, měli bychom přesně vědět, co funguje, co ne, co je třeba jistým způsobem ještě doladit. Dnes dopoledne se o tom zmiňovali mnozí. Já bych byl rád, abychom to měli konkrétně ve zprávě a Chtěl bych se zeptat komise, jak to má probíhat. Zde na výboru jsme měli minislyšení eh, a já si vzpomínám, že tehdy z něj vyplynulo, že inteligentní specializace musí být eh, udržitelným procesem. Inteligentní specializace, politika soudržnosti, právě uh, Fond eh, pro regionální rozvoj, to vše souvisí s horizontem 2020 a dalšími nástroji. To vše je propojeno. Politika soudržnosti to nejsou peněžní prostředky, které házíme jaksi v balíčcích do různých regionů. Jde o to, aby to celé nějakým způsobem fungovalo, souviselo, abychom tady nevytvářeli nějaké polovičaté projekty které nebudou fungovat, například IKT a Telekom. Před deseti lety jsme měli v Evropě Nokia, obrovské podniky, které byly významné i z celosvětového hlediska. A pak jsme ulevili v našem úsilí, polevili jsme a nyní vlastně vůbec žádnou roli nehrajeme. Nyní jsou to americké podniky, které jsou v této oblasti důležité, protože byly mnohem rychlejší, protože se dokázali spojit a vytvořili určitý objem, velikost, vytvořili nové metody a měli správné finanční nástroje. A to je přesně to, co je naším cílem v rámci inteligentní specializace, ať to bude fotonika, nebo tiskárny 3D, nebo internet věcí. Prostě ten prostor, ten kontext se mění a my to propásneme, ten nový vývoj, pokud se nebudeme snažit. Proto také o těchto věcech diskutujeme. Na jedné straně je výzkum a na druhé straně aplikace. Věnujeme se tomu již v regionálních programech. Ale nemůžeme chtít, aby ty peníze automaticky plynuli do malých a středních podniků nebo do regionů. Ne, musíme již předem prověřit, za to podpoří také vzdělávací instituty. Občané, zda skutečně dojde k budování kapacit, zda se jedná o strategii, která je dlouhodobá. To musí být podmínky, které musíme stanovit předem a musí být naplněny a proto si myslím, že je dobré, že nyní máme tuto zprávu o tomto tématu a rád bych ještě uh, Eh, si vyslechl od komise, jaký názor na to mají oni. Rok 2016. Chcete ho skutečně využít proto, abyste nově nadefinovali celé to směřování, ten kurz, kterým se to má ubírat. Protože v sedmé zprávě o soudržnosti bychom neměli najednou mít nějaká doporučení, které se tam objeví, aniž bychom my byli předem konzultováni a mohli se do toho zapojit. Co mně chybí, je evropské měřítko. Máme sdílené zřízení, máme decentrální elementy, máme horizont 20. 20, kde je centrální řízení, kde tady rozhodujeme v Bruselu o tom, které projekci chceme a které ne. Ale to vlastně není náš svět. Ale inteligentní specializace umožňuje skutečně mít jisté pionýry, které podpoříme, protože když nebudeme mít ti, kteří se toho umou jako první, tak nebudeme mít ti ostatní, kteří je budou následovat právě v, v rámci určitých tematických oblastí, které chceme podpořit. Je důležité, aby Evropě opět neujel vlak, tak jak se to již stalo, například vlak digitálního světa, který nám v jistých aspektech rozhodně ujel. A Podívejme se nyní na to, co se stane, až nové technologie budou zavedeny do našich podniků a škol. Tuto bitvu jsme ještě neprohráli, pokud se nám podaří vše propojit. Veškerá ta témata, kterých se to týká. A další poznámka, další otázka, kterou bych rád položil komisi. Inteligentní specializace a inteligentní města, tato kombinace, jak to mám chápat? Na jedné straně tady máme generální ředitelství pro ekologii, energetiku, mobilitu a tak dále. A když to hlouběji analyzujeme, ta inteligentní města, tak vlastně eh, se opírají o stejnou metodiku. Proč máme tedy u inteligentních měst zcela jiný přístup než u inteligentní specializace? Vždyť je to škoda. přece chceme, aby města byla zapojena do regionální politiky. Tady bych si skutečně rád vyslechl, co si o tom myslí komise. A ono nejde pouze o peníze. V minulosti jsme neměli žádné inteligentní specializace. A proto je tomu nyní tak, že určitých technologií prostě nestačíme. Jsou to takové katedrály v poušti, nic víc. A inteligentní specializace se snaží právě takovýmto fenoménům zabránit. Chceme mít různé nástroje, které umožní a zjednoduší inteligentní specializaci, což doposud na evropské úrovni chybělo. A proto se ptám, dokážeme mít skutečně, vytvořit to skutečně evropskou dimenzi? Při návštěvě v Seville se ukázalo, že inteligentní specializace může být něco velmi dobrého, zejména když, to, když jde o přípravu programu, když jde o to nalézat partnery, ale pak chybí ta fáze, kdybychom společně dosáhli nějakého urychlení. Ostatní to dokážou, ale my ne. To bychom tedy měli mít zmíněno v tom hodnocení z roku 2016, co by bylo důležité pro odstavec 25 zprávy. Děkuji. Chci připomenout kolegům, že není přijatelné, aby někdo mluvil déle než zpravodaj či zpravodajka v rozpravě. Je mi líto, je to, bylo to naposledy. Další pan Rope. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být stručnější než zpravodajka. Když jsem si přečetl návrh zprávy, tak eh, zde vidím následující pro období 14 až 20. Je to poprvé, kdy členské státy mají navrhovat eh, inovační a výzkumné strategie a posílit právě tyto oblasti. A zdá se mi, že je zvláštní a je to škoda, že Některé členské státy mají tyto strategie na národní úrovni a nikoli na regionální úrovni. Jak by mohly tyto strategie mohly být schváleny komisí? Neměli bychom být přísnější při podpoře komise, aby jedná s těmi členskými státy, které nezahrnuly do těchto strategií regiony. A požadovat po těchto členských státech, aby přepracovali tyto strategie, protože jinak přijde rok 2020 a opět budeme vytýkat členským státům, že nebyly úspěšné při plnění regionální politiky a tak dále a tak podobně. Je možné to uvést jednotlivé členské státy či regiony nemají náměty. Podívejme se na obnovitelné zdroje energie a situaci zde. 53% členských států nakupují energii z jiných zemí a je tu tedy široká oblast, kde můžeme jednat. Existují členské státy a regiony, které vyrábí 80 obnovitelných zdrojů energie a jiné, kde pouze 10 až 15 obnovitelných zdrojů energie je vyráběno. Takže někde můžeme být skutečně velmi aktivní. A podobné případy existují v Litvě, kde byly prováděny investice samoučelně, kde máme investice na zelené louce, které nepřenesly hmatatelné výsledky. Takže je třeba se zabývat těmito otázkami a je třeba to hodnotit velmi pečlivě. Poslední bude zástupce Evropské komise, pan Colin Wolf a pan, pan Marek Bzeno. Nevím, zda to vyslovuji zcela správně, říká předsedkyně. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A dal, děkuji dalším řečníkům, to je velmi důležitá zpráva. Zejména e, v odstavci 1 je uvedeno, jak důležitá je inteligentní specializace v přispění k cílům Evropa 2020. To je zásadní, jak regionální politika může podporovat růst a pracovní místa. My jsme spolupracovali s vámi a s dalšími. Při realizaci tohoto konceptu je pravda, že je na to kladen velký důraz a tento proces jde od zdola nahoru a není to nic vynuceného, vychází to z toho, co regiony chtějí dělat. Spolupracujeme s vámi a s dalšími na regulačním rámci, abychom zajistili, že k tomu může dojít a zdůrazňovali jsme v procesu programování, abychom zajistili, že inteligentní specializace bude skutečně správně zapracována do těchto programů. Je to průběžná práce a chceme to zdokonalit, ale je to důležité vědět, co už se stalo. Byli jsme schopni, já myslím, že to je velmi důležité pro každého. Skrze inteligentní specializaci jsme byli schopni mobilizovat eh, odbornost eh, ve všech složkách komise, pokud jde o to, jak inteligentní specializace může fungovat. A mám tu kolegy z DG Výzkum a inovace, také jsme už spolupracovali s kolegy DG Růst, pokud jde o podnikání a také pokud jde o zapojení společného výzkumného střediska. Usilovně jsme se snažili, aby partnerství v regionech fungovalo. Zahonorili jsme univerzitní prostředí do specializačních strategií a zejména jsme zapojili podnikatelské kruhy. A to také souvisí s tím, jak pracujeme a s regionálními orgány. Pokud jde o EU, po období 2007 podpora v tomu společenství pro výzkum a vývoj a s vaší podporou také v těch zaostávajících regionech jsme se snažili zajistit, aby ten proces fungoval co nejlépe a aby využíval nástroje, které zmiňujete makroregiony a podpůrné nástroje z regionální politiky, abychom zajistili, že to partnerství funguje dobře. Chceme zajistit, že způsob, jak se to děje a jak dochází k úspěchu, že to bude možné také vidět konkrétně a bude možné se vyměnit i osvědčené postupy. A hlavním nástrojem proto je, je platforma inteligentní specializace, kde spolupracujeme eh, s, se střediskem v Seville a zapojeme 170 eh, regionů v celé Evropě a zjišťujeme, jak se chtějí vyrovnat s inteligentní specializací. A myslím, že tady je skutečně zajímavé, že ta témata, která vlastně se objevila, také se snaží o konkrétní podporu. Jde zejména o energetiku, zejména energetickou účinnost, podpora obnovitelných zdrojů energie, průmysl a modernizace. A tady nám jde o nanotechnologie a, a tisk 3D. A nejde jenom o high-tech, ale důležitá priorita je také bioekonomika, digitální jednotný trh a práce zde. To je specifické téma, které se objevilo v rámci objevu ekonomiky. A je třeba skutečně zajistit, že ty otázky, o kterých zde hovoříme, jsou bez zbytku proskoumány a jste vítáni. Já chci upozornit na některé akce. Příští týden se bude konat z iniciativy regionů které mají zájem o tento přístup, eh, speciální setkání eh, na konkrétní téma. Je to je tedy průkopnická iniciativa 23 regionů a to je tedy organizováno od provincií Severní Brabant v Nizozemsku a eh, souvis, spojením je i s podniky, které jsou do toho intenzivně zapojeny. Kolegové v oblasti inovací a výzkumu z výboru regionů se zabývají tím, jak je možné se vyměňovat zkušenosti a znalosti v oblasti bioekonomiky. Na koncem dubna se bude konat konkrétní akce a v souvislosti s bodem pana Van je důležitá debata proběhne počátkem června o na konferenci inteligentních regionů, kde se budeme zabývat tím, čeho bylo dosaženo až dosud, abychom mohli eh, právě toto vyhodnotit, poučit se z toho a, a abychom mohli také pomoci při plánování toho, co mohou dále dělat regiony do budoucnosti. A myslím, že to je velmi důležité, pokud jde o zjištění toho, co se odehralo v, již v tomto roce chci se odrazit od eh, této zprávy a je třeba zajistit, aby předpoklady skutečně byly eh, řádně vzaty v úvahu. A skutečně zdíme váš názor, že se to netýká eh, pouze jakéhosi legislativního cvičení na papíře, je třeba, aby na to navázala praxe a inteligentní specializace se netýká pouze oblasti high-tech, ale i tradiční sektory jsou zapojeny a regiony v Evropské unii se zabývají svými silnými stránkami a chceme upozornit na práci, kterou jste podpořili u těch zaostávajících regionů, kde tradiční odvětví jsou důležitá. Také zde vytváříme vazby a mělo by to také fungovat co nejlépe v iniciativě Inteligentní města. A to jsou místa, kde novátorský přístup může skutečně se ujmout a přejeme si, aby to byl úspěch. Chceme vycházet z těchto příkladů a projekt tedy inteligentních měst je velmi důležitý pro regiony. A také vítáme zprávu v roce 2017 a budeme schopni tuto, práci, tuto aktivitu vyhodnotit, která je tak důležitá pro rozvoj regionu a příspěvek do cílu Evropa 2020, tak aby to potom mohlo být řádně projedno. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Valkar Solsiso, pan zpravodaj, pokud si přejete ještě něco doplnit. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě chtěl opravdu srdečně poděkovat všem, kteří přispěli svými doplněními, opravdu to dodává, jasně poukazuje na to, jak je tato zpráva zajímavá a důležitá. A musím říci, že se připojuji k těmto vašim vyjádřením. Řekl bych téměř na 100% s tím, co tu zaznělo. Vidím, že se tu tady zhodujeme na této zprávě a musím říci, že všechny tyto vaše příspěvky tu zprávu ještě více obohatí a prokazuje se tu tedy jasné znepokojení také nad tím, jak je zapotřebí, aby existovala opravdová flexibilita abychom se nepohybovali pouze v tom teoretickém poli, aby se opravdu postupy zlepšily, aby se vyhlo tomu nadměrnému byrokratickému zatížení, jak tomu bylo v minulosti. Je pravda, že inovace si vyžaduje, aby na jednu stranu tu byly produkty, které jsou opravdu inovační, aby se tedy fondy používaly pouze pro vytváření produktů, které budou inovační. Tedy, aby proto také podniky měly příslušně a nezbytně vyškolené pracovníky. Takže ještě chci říci, že v tom vysvětlujícím prohlášení a v bodech odůvodnění v rámci této zprávy tam právě vyjadřujeme některá ta znepokojení, která jste i dnes vyjadřili a také požadavky, aby z tohoto vznikl ten maximálně kvalitní produkt, který tedy nasměřujeme potom na komisi. Takže když tu hovoříme o té víceúrovňové zprávě a přidružených schopnostech, tak v bodu 6 se tu odkazuje například na to, že členské státy, které se rozhodly eh, zvolit si eh, svoji národní míru zprávy, tak eh, se jaksi neobávají konzultovat i tu, národ, i tu regionální a místní zprávu, protože ta nižší úroveň musí představovat tady taky vyšší míru zastoupení to znamená, že a samozřejmě pak i ta národní zpráva stojí vždycky výše, je na vyšší úrovni než zpráva regionální či místní. A pak v průběhu celého toho výkonu těch aktivit a rozvoje Eh, těch aktivit pro RIS3, tak tady chci říci, že zapotřebí také podpořit určitou změnu myšlení i nezbytnou změnu politik, protože nyní si to vyžaduje opravdovou meziregionální spolupráci a také intraregionální, extraregionální a transnacionální druhy spolupráce. To jsou tedy všechny ty úrovně, které třeba zapojit. Dále se tu také žádá, aby došlo k zjednodušení postupu. Už to tu zaznělo, tedy aby se eh, snížily ty nedostatky a překážky v administrativních postupech strategií. Zaznamenáváme, že také fondy, které jsou určeny pro rozvoj eh, regionu, ještě obsahují určité překážky, co se týče jejich přístupu k ním. Pak to také vyjadřujeme politování nad tím, že pouze některé regiony vytvořily taková seskupení, kde se prostě zamýšlejí nad společnými prioritami, jako jsou například udržitelné zdroje energie, udržitelná agenda a podobně. A proto my tady povzbuzujeme také k tomu, aby i další regiony eh, šly tímto směrem a zapojili se do eh, využívání příslušných fondů právě pro tyto cíle. Dále tu hovoříme o nezbytnosti toho, aby regiony a členské státy uplatňovaly své vlastní mechanismy dohledu v rámci tedy to, té kontinuální, eh, kontinuálního monitoringu nad eh, plněním RIS 3 aby se prokázalo, že e, určité priority, že pro ně jsou vytvořeny nezbytné struktury a že to všechno přispívá k budoucímu rozvoji. Paní předsedkyně, na závěr ještě dvě myšlenky. Jedna se týká inovace, protože se zdá, že v mnoha případech e, jsou tu podniky, které využívají různé možnosti inovací, nicméně v konečném důsledku potom podporují jenom tu inovaci, kterou můžeme označit jako technologické poznatky. No a poslední myšlenka, také v této zprávě připomínáme to, že dobrá strategie na papíře nikdy nepřinese ty očekávané výsledky, pokud tedy nebude opravdu přinášet určitou konkrétní podporu podnikům. Takže ještě jednou já tímto děkuji za vaše příspěvky, za vyjádření vaší podpory a ještě jednou vám tedy děkuji a opravdu chci vás ujistit, že vaše připomínky se odrazí v té zprávě. Já vám děkuji. Tímto tedy ukončíme diskuzi k této zprávě a ještě bych chtěla Eh, připomenout tu lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů 25. února. Dalším bodem našeho pořadu jednání je výměna názoru s panem Simem Kalasem, který je předsedou skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení politiky soudržnosti. My už jsme slovo zjednodušení eh, dnes mnohokrát zmínili. Nyní máme tedy příležitost se setkat s panem Kalasem a vyměnit si s ním názory. Máme tu tedy novou eh, skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení. Týká se i příjemců, eh, kteří využívají příslušné fondy. Okay, the aim of the new Tedy záměrem této skupiny je snižovat dopad eh, složitých eh, eh, administrativních pravidel vůči jejich příjemcům. Setkali se již 20. října loňského roku a 12 členů této skupiny plus pan předseda Kala se setkali se zástupci evropských institucí, včetně zástupci Evropského parlamentu, konkrétně i zástupci výboru REGI. Na nadcházejícím zasedání první 1. prosince a 2. února se skupina věnovala důležitým tématům jako zjednodušené možnosti pro náklady, přístupnost, financování z evropských fondů a různé, různé finanční nástroje. Zdůrazňujeme tu, že podporujeme tuto novou skupinu na vysoké úrovni, že opravdu zjednodušit uh, Um, a odstranit bariéry tak, aby příslušné fondy byly přístupné ještě větší míře příjemců v regionech. Proto nás velice těší, že pan předseda této skupiny, pan Kalas, přijal naše pozvání, aby se dostavil do našeho výboru a pohovořil o práci a prvních výsledcích této skupiny. K dispozici máme jednu hodinu, abychom diskutovali s panem Kalasem, takže já v první řadě předám slovo jemu, aby nám představil skupin, práci této skupiny a poté budeme mít ještě čas i na otázky a připomínky členů výboru REGI a začneme eh, koordinátory. Máte slovo. Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a panové. My potěšením jsem mohl přijmout pozvání, abych uvedl předběžné výsledky naší práce, naší skupiny na vysoké úrovni. Děkuji za pozvání. Takže, dámy a pánové, od roku 2004 do roku 2010 jsem byl místo předsedou Evropské komise odpovědným eh, za plnění rozpočtu a další obtížné věci. A uslovně jsme pracovali spolu s Evropským parlamentem a zejména s výborem Kokobu, výborem pro rozpočtovou kontrolu, abychom snížili míru chybovosti eh, při řízení strukturálních fondů a samozřejmě špatné řízení strukturálních fondů bylo a je velkým problémem v oblasti pověsti EU. A tato situace se nezměnila, je stejná, všechny chyby a všechny příklady špatného využití strukturálních fondů přináší velkou škodu na reputaci. Takže politicky je velmi důležité, abych se snažil něco udělat, aby pravidla byla jednodušší. Méně pravidel, méně složitosti znamená méně chyb a více transparentnosti. A ta otázka samozřejmě není vůbec jednoduchá. Řada příjemců jako mandát skupiny bylo naslouchat příjemcům a a monitorovat eh, stanoviska, názory příjemců a dalších zúčastněných subjektů, včetně řídících orgánů. Pokud a předat to komisi pro projednání. Řada příjemců se stěžuje, že příliš obtížné mít přístup k evropským fondům a když se to podaří, tak řízení projektů skrze audity eh, vás vlastně nutí k tomu, aby to už člověk nikdy neskoušel v budoucnosti. A je třeba se snažit to změnit, vyřešit. Naším hlavním cílem je zajistit, že možnost pro zjednodušení budou využity členskými státy a Evropskou komisí. A my jsme se zabývali jak pozitivními příklady toho, jak se tak již děje a důvod, na důvody také, proč jiní váhají. A je třeba skutečně překonat zaběhnuté postupy a pustit se do zjednodušení. Se zájmem jsem sledoval nedávnou debatu v Evropském parlamentu o zjednodušení a chci, aby skupina na vysoké úrovni aktivně přispěla této debatě. Komise požádala tuto skupinu, aby učinila doporučení pro konkrétní kroky, které mohou maximalizovat potenciál pro zjednodušení v současném období. Takže se soustředíme na současné období 2014-2020. Ale evidentně vidíme problémy nad rámec tohoto období a o tom budeme mluvit o něco později. Takže původní závěry a doporučení skupina vysoké úrovni. Již jsme začali se zabývat na čtyři témata při našem jednání v prosinci elektronické řízení, přístup pro financování pro malé podniky a finanční nástroje. Máme zpravodaje, kteří se zabývají doporučeními a závěry z těchto jednání a věříme, že zjednodušení nákladů a elektronické řízení, by, tyto závěry by měly být do konce února a do léta by měly být závěry v těch dvou dalších skupinách. Chci vám nastínit hlavní závěry a doporučení, o kterých jsme jednali. Komise v oblasti e-governance chce prohloubit snahy v následujícím období, aby členské státy měly společné platformy pro která by umožnila konzistentní přístup v oblasti auditu a informačních technologií. V současném období Konzistentnější přístup k auditu je nezbytný, abychom neohrozili potenciál v oblasti elektronického řízení. Pokud jde o řízení fondu a abychom zjednodušili proces pro příjemce, aby mohli dostat tyto prostředky. To je možné udělat um, vlastně vyjasněním přijatelnosti elektronických dokumentů všech fondů a u relevantních auditních orgánů, včetně Evropského účetního dvora. Co je možno si k této debatě? Vyslechli jsme zkušenosti z členských států, včetně vlastní země. A já jsem samozřejmě hrdý na to, že v oblasti e-governance to není žádný zázrak. A existují problémy v oblasti rozhodovacích procesů i pro Evropský parlament a komisi, které vyžadují další řešení. E-management je složitější a je méně vystavený změnám, zranitelný vůči změnám, to znamená pravidla v tomto období vyžadují také určitý vývoj a vývojáři se dostanou do potíží protože nebudou mít dostatek času na to, aby vyvinuli IT řešení. Jde také o kompatibilitu jednotlivých eh, IT řešení, neporušenost dat a ukládání dat. A velkou otázkou je také bezpečnost informačních technologií a systémů na různých úrovních a také nastává problém, když existuje analfabetismus u příjemců, což bylo také zaznamenáno. To vyžaduje zvláštní zácvik a představuje to další náklady. Ale pokud eh, fungují tedy příslušné stroje a funguje informační technologie, tak to přináší tedy přínosy a pokud tedy to zařízení je dostatečně vyspělé, tak to je pozitivní. Zjednodušené náklad, ná, náklady. Tedy zjednodušené náklady, zejména v případě e, sporu s dalším pravidlem, jako je státní pomoc. To bylo zmíněno několikrát. Pravidla pro státní pomoc by měla být ujasněna co nejdříve skrze legislativní změny, pokud je to třeba. Zjednodušení nákladů by mělo znamenat, že tedy dojde k vyplacení těch příspěvků na náklady a je třeba také zajistit možnosti, které jsou již obsaženy v článku 14 příslušného nařízení Evropském sociálním fondu. A zajistit tedy urychlené schvalování metodiky. Přístup k financování EU pro malé střední podniky. Tady jsme vedli úvodní diskusy, ale je třeba to zjednodušit, aby malé a střední podniky měly přístup k finančním prostředkům, k evropským fondům a je třeba zatraktivnit tyto možnosti. To vyžaduje konzistentnější přístup a jejich potřeby měly být jádrem celého procesu. Zdá se, že to funguje nejlépe, když existuje jasný závazek členských států, aby vytvářely příslušné cíle pro snížení administrativní zátěže. A z naší úvodní diskuse problémy okolo finančních nástrojů vyplývají z toho, že vyžadují příliš mnoho informací a velkou administrativní zátěž u příjemců, tak jako je tomu u grantů. A někdy je jednodušší tedy hm, pracovat s granty, a vývoj finančních nástrojů představuje velkou zátěž. Skupina projednala řadu možných oblastí pro zlepšení, ale shodli se na potřebě pružnějšího přístupu, který by odrážel tedy možnosti finančních nástrojů. To je oblast, kde ta naše skupina bude potřebovat eh, větší diskusy, aby řešila složitost těchto nástrojů. Nyní bych eh, chtěl učinit některé komentáře nad rámec eh, toho, co jsme viděli v současném nařízení a v současné regulaci. Co se týče rozhodování v Evropském parlamentu a v Evropské komisi. Složitost eh, regulace se zvýšila. Pro v tomto období je mnohem větší než v minulosti. A ve skutečnosti máme pět evropských strukturálních investičních fondů a přes 500 programů, které jsou koncipovány pro čerpání těchto prostředků. A to je evidentně příliš mnoho. A iniciativa, z iniciativy členských států se vytváří stále více operačních programů a pokud máte více programů, tak musíte mít i pravidla pro tyto programy. Někdo to musí sledovat, někdo to musí kontrolovat a tak podobně. A jeden z největších problémů, který byl uváděn každým, bylo, že existuje tedy nařízení 2015 13 03 schválené parlamentem a radou, ale kromě toho existují tedy pokyny. A ty pokyny a normy neustále narůstají a jenom u Fondu soudržnosti 800 stránek příslušných pokynů. Takže příjemci mají obvykle eh, velké výhrady k těmto pokynům, protože ten proces není zvládnutelný. A žádají, aby tyto pokyny a já jsem si to tady poznamenal, je to nezvládnutelná regulační džungle, jak uváděl jeden účastník procesu. A vy, komise je vyzvána, aby toto bylo řešeno. A komise stanoví tyto pokyny a minulost ukazuje, že se to přesune do oblasti tzv. měkkého práva. A někdy je, je ta měkká legislativa tedy přísnější než nadřazené normy. A také se to týká právní jistoty. Dochází ke změně v jednotlivých eh, pokynech a, a instrukcích a příliš často se tyto mění. A v tomto smyslu přispěly zúčastněné subjekty naší debatě. Takže zaprvé jde o to do jaké míry jsou vlastně zákonné tyto eh, podřízené normy. A, a legislativa sama o sobě je již velmi obsáhla, a měla by být dostačující. A jeden účastník také navrhl, abychom měli řešení a určitý systém, abychom byli schopni projednávat eh, mechanismus, jak vlastně sladit jednotlivé odlišné názory. Kontrola a audity, to je druhá oblast. A zúčastníci nám vzděli, že jednotlivé vrstvy a fáze auditu a kontrol jsou někdy nepřiměřené. A my jsme rozhodně navrhli snížit potřebu auditu a kontrol. Takže nejistota týkající se auditu je velký problém. A to se týká spíše toho budoucího období. Ale to jsou závažné problémy, které uvádí každý. Tedy jak zjednodušit současné předpisy, současnou legislativu, ale příliš eh, velký objem podřazených norem, nejistota u auditu a některé zajímavé návrhy, které se týkají také například eh, zvednutí slavného Prahu, tedy tolerovatelné chybovosti, přípustných chyb, my jsme se shodli, že ve strukturálních fondech 2% je tolerovatelné a z politického hlediska je to příliš mnoho. A byl zde návrh to zvýšit na 5%, jak tedy přípustného rizika. Pravidla by se neměla měnit. Vše by mělo být ustáleno aby příjemci měli více jistoty. Ale to je samozřejmě naše prvotní zjištění u této práce a jsme připraveni navrhovat konkrétnější, podrobnější doporučení. A samozřejmě to bude následně zveřejněno a bude to tedy předáno veřejnosti i komisi. Děkuji, děkuji za tuto zajímavou prezentaci a nyní máte slovo, kolegové. A začnu koordinat pan Van Nistelrooy. Děkuji vám, pane Kalesi. A je mi potěšením, že vás tu máme dnes mezi námi. Pět. Zmínil jste velké kroky a já si pamatuji na naši rozpravu o tom evropské možnosti pro European Connectivity a asi si na to vzpomínáte, tak, tehdy jsme se také setkali od té doby, jste zaznamenali velké pokroky. Takže několik připomínek k vašemu mandátu. Máte možnost eh, předkládat konkrétní návrhy pro změny eh, nařízení, nebo učiníte tak, protože jste zmínil v krátkou dobu celou řadu konkrétních eh, kroků a možností pro změnu. Druhá věc. Četl jste si eh, usnesení parlamentu, které jsme v této věci vypracovali a navštívil jste také výbor pro rozpočet, protože zde máte mnoho přátel, kteří si vás přejí podpořit. A ještě na závěr Ehm, máme ehm, zprávu pana Tomáse Dojče o regionech a tam se zmiňují technické úpravy stávajícího nařízení konkrétně tedy za tímto cílem, ne abychom stavěli nové katedrály na řízení, ale prostě abychom věci upravili, aby došlo k pokroku. A já jsem v médiích slyšel, vy jste také ve výboru regionu a tam to lidé chtějí změnit nyní. Oni nechtějí měnit zprávu pana Kalasy někdy v roce 2018. Takže můžete nám poskytnout informace o tomto, o tom způsobu, jak budete pracovat eh, kupředu a jak tedy můžeme mít, jak můžeme pomoci našim příjemcům aby to vše bylo takové plynulejší. Ano, máme samozřejmě vysoké očekávání, uvidíme, zda budou splněna, ale učiňme tedy pokrok již za tohoto období, takže to jsou jenom takové moje obecné připomínky. Já vám děkuji a není pan Valen za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedkyně, také já chci poděkovat panu Kalasovi a musím říci, že SND a stejně kolegové v, vý, v regionálním výboru to vnímá tak, tedy, že je to důležité pro regionální politiku. My jsme navštívili různé regiony po Evropské unii, setkali jsme se tam s příjemci, s příslušnými orgány. Všichni říkají to samé, ano, zaznamenali určitý pokrok, ale je třeba zjednodušovat a tady v té věci je třeba učinit ještě mnohé. Takže asi. Eh, škoda, že ve vaší pracovní skupině nejsou také poslanci, protože máme určitou eh, zkušenost již a určitě bychom mohli tedy přispět do vaší diskuze. A co se týče těch počátečních doporučení, které jste tak nějak zdůraznil, tak bych zmínil něco, co je důležité pro malé střední podniky a obecně pro všechny příjemce, a to je snaha tedy nalézt i konzistentní způsob řešení auditu. Byly tu zmíněny určité možnosti jednotného auditu, nicméně i účetní dvůr asi bude mít určité námitky pro to, aby byl prováděn jednotný audit Nevím tedy, zda to máte nějaký návrh na změnu auditního systému nebo co hodláte učinit například u veřejných zakázek, to je zase další problematická oblast. Asi bude zapotřebí něco projednat právě i s účetním dvorem, takže už začala z vaší strany nějaká diskuze s účetním dvorem, protože některé z těch věcí, které přímo doporučujete, tak k tomu budete potřebovat prostě to projednat i s účetním dvorem. Druhá věc, která je pro nás důležitá, pravidla pro státní podporu. Vy jste zmínil tu příležitost pro zjednodušování těch nástrojů pro státní podporu, takže zase můžete nám říct, jaký druh změn máte na mysli. Ono je to těžké, když někdo tu říká, potřebujeme větší míru flexibilitu i v těch pravidlech pro státní podporu, ale když tam dodáme do určité míry větší flexibilitu, tak nevím, jak to bude konkrétně probíhat. Ono zase je důležité tady nastolit tu správnou rovnováhu. Máte tedy určité myšlenky, jaké konkrétní druhy změn v tom, v těch pravidlech pro státní podporu. To by bylo pro nás užitečné. Děkuji. A nyní pan Luer. Um, well, uh... Děkuji. Um, já bych se chtěl konkrétně zmínit k té interoperabilitě systému a výzkumu a vývoje. To zase uh, i nám uh, leží na srdci. Jsem rád, že jste tam zmínil tedy konkrétně tohle. A pak tedy to zaměření těch eh, postupů selekce z toho hlediska podnikatelského. A pak také otázku toho, že soft law může mít nějaké neočekávané dopady. Uh, a pak určitý střed těch vyjadřených přání. Ono se tu hovoří o flexibilitě, ale také o standardizaci a pak je třeba zmínit zase to zjednodušování. A ono, i když jsou to protichodné pojmy, tak je tu určitý potenciál pro to, aby se podařilo dosáhnout všech těchto tří spíše než ani eh, jednoho cíle, pokud by tedy tu byl velký střed. Nás těší, že i ta eh, politika soudržnosti se nachází v rámci toho eh, Better Regulation projektu. O tom jsme tu hovořili i dopoledne. A pak ještě jednu věc. Zda máte určitou, určitý prostor, za to spadá do vašeho mandátu, řešit také otázky absorpce. Měli jsme tu určité projekty pro, eh, v nedávné době pro Řecko, také se to týkalo Chorvatska v nedávné době. Je to otázka tedy simplifikace pro to, abyste se mohli dostat k těm fondům v případě nějakého problému, ale pak jsou tu potíže, a ono to v podstatě i škodí tu samotnou reputaci a možnost toho fondu, takže by mne zajímalo, zda i toto je zapojeno do vaší práce. Tedy ten pokyn eh, týkající se soft law, to je opravdu velice zajímavé, zajímavá myšlenka k reflexi. A pak ta flexibilita vůči standardizaci, vůči zjednodušování, takže tady opravdu bych byla rád, aby tyto pojmy nestály nějak proti sobě. Děkuji, pan Van Miltenburg. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane Kalasi. Možná by bylo asi přehnané říkat, že celý svět se dívá na vás a na vaši práci, ale já si myslím, že je velice důležité, alespoň pro eh, část Evropy, to, co vy děláte, alespoň ta část, která využívá strukturální eh, fondy, protože zjednodušení politiky soudržnosti je klíčové pro úspěch v nadcházejícím období politiky soudržnosti. A mám tři připomínky, tři otázky. Ta první, Zaměříte se také na rozdíly, když například hovoříme o intervenci evropských fondů pro eh, regionální rozvoj a rozdíly mezi těmi operačními programy a interregem. Eh, mnozí aktéři si často stěžují, že Interreg je něco velice specifického Eh, zmiňuje se tam administrativní zátěž, protože je to vlastně eh, intervence různých administrativ v různých zemí. A druhá taková připomínka, ta se týká administrativní zátěže eh, v případě auditingu. Myslíte si, já myslím, že to tu za, můžu nasměřovat i na mého kolega, když se zmiňuje z účetní dvůr, vím, že oni mají určitou vůli, aby to byl jednotný audit, ale jak se vyhnout nějaké kumulaci auditu a jak prostě se vyhnout tomu, že toho bude příliš, že vytvoříme systém, který se uh, bude zakládat na důvěře a ne na nedůvěře. A třetí připomínka zjednodušení na úrovni EU. Mnohokrát slyšíme, že uh, Zjednodušení na úrovni EU může vést jen k více pravidlům a větší administrativní zátěži na místní či regionální úrovni, protože ty místní a regionální eh, úřady právě vyplňují tu administrativní mezeru a lidé stále ještě tak nějak neradi Eh, chtějí snižovat tu zátěž administrativy a budovat celý ten systém na důvěře. Takže jak vidíte, že by to fungovalo v praxi? a to vidíme v vlastní zemi, že snížení těch pravidel na úrovni evropské zase vedlo k obrovskému nárůstu těch pravidel na té národní či nižší úrovni, takže bych chtěl si vyslechnout váš názor. Děkuji, panu Marže, prosím. Paní předsedkyně, děkuji, pane Kalasi, děkuji za váš výklad. Máte na starosti velmi populární a velmi politickou záležitost velmi populární, protože víte, že všude ve všech evropských regionech příjemci nám sdělují, jak můžete vytvářet tak neuvěřitelně složité konstrukce, jak můžete tak komplikovat ta pravidla. A to očekávání je obrovské. Jenom co se týče programování 2014-2020, abyste to řekl, je to tisíc stránek různých předpisů, sedm nařízení, šest aktů přenesené pravomoci, šest prováděcích a 53 orientačních eh, pokynů. Je to odpovědnost, která je výsostně politická, protože eh, nedostatek eh, náklonosti, který existuje mezi národy a Evropskou unii, také vychází a zejména vychází z tohoto nepochopení evropských předpisů a složitosti, jak reagovat na evropské programy. Tedy je tu lidové obecné očekávání, aby toto bylo dotaženo do konce. Druhá poznámka, kterou bych chtěl učinit, je následující. Musíme si položit jednoduchou otázku. Jak tato Evropa, která uplatňuje velmi liberální politiky, se stala postupem času byrokratickým, most, byrokratickým monstrem, který miluje nadbytečnou legislativu. To je otázka, kterou si musíme položit. A v těch odpovědích, které přinášíme, je nedostatek důvěry, který existuje mezi institucemi Evropské unie a příjemci. A my musíme se snažit řešit tento nedostatek důvěry, tu nedůvěru, která stále eh, znamená kontrolní mechanismy, které jsou stále přísnější. Měl jsem včera setkání eh, v Paříži, které se týkalo ESI. A cílem EFSI je reagovat velmi rychle na cíle v oblasti růstu, zaměstnanosti a investic. Skutečně existuje řada cílů, které byly dosaženy, ale všechny subjekty se shodnou, že opět jsme vytvořili něco nesmírně složitého. Takže na tom je potřeba zapracovat. A vy víte, abyste to, myslím, také řekl, můžeme vynaložit snahu pokud jde o jazyky, kdy, ve kterých jsou jednotlivé předpisy nabízeny, jsou problémy s výkladem a je třeba na takovou formu těch předpisů, aby každý je mohl dobře využívat a používat. A myslím, že se musíme v naší snaze zaměřit na ty nejmenší příjemce, protože u těch největších příjemců tak ti mají dost prostředků na to, jak lidské i technické, aby mohli čelit legislativě. Naproti tomu ty nejmenší nositelé projektu mají obrovské potíže s evropským předpisy. A každý vlastně stojí před vlastní odpovědností. Evropský parlament taky má odpovědnost jakožto spoluzákonodárce při trialozích, když se jedná o programu 2014-2020, tak jsme eh, sami skrze naši zprávu ještě učinili složitějším pravidla, která už sama o sobě byla složitá. Takže věřím, že pro období 2020-2027 naši vyjednávači se budou snažit, aby dospěli ke zjednodušení. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji vám <clears throat> Nevidím to, pana Škrlece. Paní to prosím, máte slovo. Grazie, prezidente. Grazie. Děkuji, pane, i paní předsedkyně, děkuji také panu Kalasovi za to, že zavítal k nám na výbor. Již jistou dobu jsme očekávali, že dojde k jeho návštěvě. Naše zpráva je svědkem toho, že jsme na ně čekali. Já bych ráda položila otázku, která se týká mandátu vaší skupiny na vysoké úrovni. Kolegové se na to také již ptali. Vidím, že pro rok 2017 tato skupina, nebo DOTE, má zanalizovat situaci do roku 2020, ale já se ptám, hodláte nějakým způsobem změnit legislativu, změnit nařízení? Říkal jste, že již zapojujete do vaší práce příjemce, což je velice dobré. A já si myslím, že ať zvolíte jakýkoliv přístup, vždy to bude ale přístup ze zhora směrem dolů a ne naopak. A proto bych ráda věděla, jakou kategorii příjemců jste si již vyslechli. Je důležité, respektive raději bych chtěla říct, že se bojím, že jste si vyslechli spíše ty velké příjemce, ty největší, a ne ty malé a nejmenší. já tedy doufám, chci se ptat, budete mít tedy do konce měsíce hotovou nějakou zprávu, která se týká těch bodů, který, bodů kterým se věnujete? A doufám, že tedy nezapomnete předložit výsledky své práce také komisi a parlamentu. A takové upřesnění ještě. Ten diskurs o simplifikaci, o zjednodušení nesmí také vypouštět ze zřetele aspekt boje proti podvodům. Děkuji. Já vám děkuji, takže to byly otázky a připomínky ze strany koordinátoru, takže já bych nyní požádala pana Kalase, aby zareagovala, pak bude kolečko dalších otázek. Děkuji vám. A víte, že Celá řada těchto otázek a problémů mi jsou velice blízké a také jsme o nich hovořili i na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Určitě jsou to otázky, které se projednávají neustále, tedy ta míra, ta proporčnost mezi kontrolou a rozhodováním, to je vždy důležité téma. Nicméně musím říci, že se nacházíme na počátku naší práce. Ano, začali jsme tedy již v říjnu, nicméně nyní jsme téměř eh, připraveni předložit naše závěry o e-governance a o zjednodušování těch nákladových možností a tedy je zveřejnit. Doufejme do konce února. Původně naším mandátem tam bylo napsáno, že budeme dohlížet a vytvářet stanoviska o tom, jak tedy příjemci nahlížejí na využívání fondu a příslušná pravidla. To znamená, že na počátku to bylo o tom, že se nebudeme soustředovat tolik na legislativní změny, protože to by bylo do určité míry příliš jednoduché, tedy že něco je zapotřebí udělat, tak změňme legislativu. Nicméně jsou tu také dvě témata. A zřejmě k tomu bude i nějaký návrh a týká se to určitých změn, které by mohly stáhnout určitá omezení a překážky právě těm zjednodušeným eh, možnostem pro nákladu a pak i určité tedy státní eh, intervence. Nicméně, eh, jak si dovedete představit, je to velice složité téma a pokud eh, chcete eh, položit velice konkrétní otázky a mít tu nějaký výčet těch konkrétních položek, které budou projednány a budou zahrnuty do té zprávy, tak tu mám po mém boku kolegu z DG Regio, který řídí sekretariát této skupiny na vysoké úrovni a má také podstatnou zkušenost, zná kolegy, kteří tedy byli zvoleni z nejrůznějších oblastí a tedy již má podstatné zkušenosti v této oblasti. A také eh, můžeme poskytnout seznam různých organizací, včetně Združení malých a středních podniků, kterým jsme naslouchali, tedy i z té úrovně regionální. To znamená, naslouchali jsme regionům. To bylo to Eurocities, Nicméně tyto všechny informace jsou dostupné prostřednictvím naší platformy, to znamená, snažili jsme se vyslechnout co nejvíce aktérů a také jsme žádali o přispění všech těch, kteří k tomu mají co říct. A musím říct, že jsme těch příspěvků dostali hodně. No a nyní k účetnímu dvoru. Na prvním zasedání proběhla taková institucionální bilance za účasti také soudního dvora. Nicméně v první řadě prostě musím říct, že sloužíme komisi, to znamená, musíme navrhnout naše návrhy komisi a já se brzy setkám s paní Gresle i v výboru Kokobu, kde budeme také hovořit o té možné spolupráci mezi tím výborem pro rozpočtovou kontrolu. A zatím tedy ještě nemáme nějaký konkrétní návrh o nějakém počtu či objemu těch pokynů. Nicméně eh, to možné pomatení je zapříčeno tím, že i ta míra chybovosti je tak, řekněme, neproporčně politicky zmiňována, že prostě každý se tak strašně bojí chybování. A prostě příslušné orgány, i ta úroveň členských států, úroveň administrativy, stejně tak lidé na komisi, všichni chtějí najít objasnění a všechno možné, aby se vyloučily chyby což je zase proces, který to, tady to vše nějak zveličuje a tak nějak sem vnáší ještě větší míru možné chybovosti. Takže to je taková velká politická otázka. Ty pokyny nebo ta žádost o dodatečné pokyny, interpretaci a poznámky, to vzešlo jasně ze strany členských států. A členské státy chtějí více a více vědět a proto také tu máme parlament a my jsme tedy téměř připraveni předložit eh, ten návrh a projednávat s vámi ta velká témata, protože jsou tu takové dvě ale. Eh, jedna věc, někdo to už tady zmínil, že eh, ta pravidla, ta velká pravidla tak nějak zacházejí za ty finanční výhledy. No a pak otázka eh, soft law, což je zase velké téma. A hodně je to také napojeno na ten takzvaný gold plating, o tom budeme hovořit v červnu, tedy snaha členských států tak nějak vymezit ta pravidla, eh, omezit ty možnosti a zase, aby se vyhly chybovosti, ale všichni vědí, že to má dvě části. Jedni jsou příjemci a pak jsou ti eh, výplatčí. No a ti samozřejmě tak nějak podezřívají, jak se vynakládá s evropskými prostředky a je důležité tady nalézt tu rovnováhu je jasné, že každý, kdo vyplácí, si přeje zajistit, aby se řádně vynakládalo s těmi prostředky na obou stranách. A e, příjemci si zase přejí, aby to jejich využití těch prostředků bylo flexibilnější. Takže my jsme se snažili již před několika mandáty v komisi podstatně zjednodušit ten systém udělování grantů i pro tu výzkumnou oblast. Pak jsme byli kritizováni a to vzešlo ostatně i z té samotné výzkumné komunity, že jim to tam všechno nějak komplikovalo život a pak otázka těch způsobilých nákladů, to bylo poměrně složité. Legislativní návrhy a to zjednodušené možnosti pro náklady a otázka státních podpor, to je zase velice složité téma. Prostě eh, že eh, státní podpory by neměly narušovat konkurenceschopnost. Je to velice zblízka sledováno v jakémkoliv případném návrhu, ale co se týče těch eh, a i co se týče těch finančních nástrojů. Dále v našem programu je i ta otázka přeshraniční. Vy jste zmínil Interreg, který týká se to několika zemí a nachází se to i v našem programu. V rámci Better Regulation jsme spolupracovali i s komisí pana Timmermansa, která směřuje tedy k té lepší zprávě. A přejeme si tedy na tomto tématu spolupracovat. Pak zase se to týká otázky auditní a těch malých příjemců. My proto máme jasné návrhy, aby se nějak vymezily ty audity vůči těm malým příjemcům v případě malých grantů či malých podpor Spíše to budou takové náhodné prověření, nebude to prováděno nějak automaticky eh, z toho celkového množství. Asi tu otázka bude navrhnout nějaký možný práh, ale o tom jsme ještě nehovořili. Také jsme nehovořili o problémech s absorcí struktur, prostředků ze strukturálních fondů. To jaksi a, eh, není v rámci našeho mandátu. Ale jak tady kolegové podotkli, zase je to zásadní téma, že tentokrát chceme udělat něco opravdu důležitého. Já jsem tu tak nějak pokorně před evropskými institucemi a mohu vás nechtěl bych být označen, že my jsme jenom nějaká skupina těch moudrých či mudrců a že jejich výplody byly zapomenuty. Prostě přejeme si přispět k těm důležitým politickým rozhodnutím. Ono to od toho také závisí. Víme, jaká je mír byrokracie. Někdy, když bylo zapotřebí vypracovat jeden program, nakonec toho byly čtyři a u těch i u těch programů, tady by to možná mohlo zůstat na úrovni Evropského parlamentu, že byste pomohli vytvořit nějaký systém toho auditu pro ty programy. No a pak ta politická otázka týkající se auditu, kontrol, aby toho nebylo moc. Pak ještě interoperabilita IT systému. My rozhodně nemůže mít nějaký celoevropský IT systém. Ono to ostatně již bylo navrženo, nicméně komise, eh, jak si zavedla tender, aby komise zavedla takový systém, já myslím, že by to trvalo hodně dlouho, než by se něco takového zrealizovalo a ten celoevropský IT systém to asi není příliš reálné. Co můžeme udělat, tak nějak harmonizovat ty normy, že by celý ten IT systém byl interoperabilní. Víte, jaká to byla e, závažná témata s Microsoftem nebo případ Apple Někdy před 15 lety to vůbec nebylo kompatibilní a nakonec v dnešní době už je máme eh, kompatibilní, ale to je zase na příslušných specialistech v oblasti IT, aby se do toho zapojili. A, a pokud si přejete položit nějaké ještě konkrétní otázky, tak možná bych se přímo zeptal kolegy, zda bych chtěl zareagovat detailněji. I think it's okay, but we have, uh... Já myslím, že je to v pořádku, ale máme tu ještě asi nějakých sedm či osm dalších otázek, takže možná bych vás nyní přerušila a vyslechneme si tedy otázky, přičemž ale žádám kolegy, aby byli struční, tak položte otázky v průběhu jedné minutky, abychom si vyslechli odpovědi. Tom, paní Tomašič, já vám děkuji. Skupina EKR bych chtěla říci, že zástupci členských států by neměli být vyloučeni právě z té skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení a pro dohled nad výdej z evropských fondů. Myslíme si, že my volení zástupci jsme lidé, kteří také víme o mnohých problémech a můžeme hodně přispět. Tedy má otázka je, plánujete a jak na zaplnit do příspění k vaší práci. Děkuji, paní Malety. Thank you very much. Welcome. Děkuji mnohokrát. Vítám vás, pana Kelasi. Skvěle, že jste byl tady. Chtěla bych se zeptat na, na to, jak z toho ven. Když hovoříme o zjednodušení, tak věci ještě komplikujeme, samozřejmě. A pokud znovu vytvoříme nové instrukce a pokyny, protože jich chceme mít méně, tak to bude problém. Myslím, že zjednodušení znamená vlastně věci dělat jinak. Přívětivěji pro uživatele eh, a vytvářet eh, centra excelence na regionální úrovni, kde budeme podporovat konečného příjemce, aby byl schopen pochopit tuto regulaci a aby vlastně se nemusel o tom všem dozvídat, protože to možná není. Pravidla pro státní podporu jsou tak složitá, že koneční příjemci o nich nemohou být informováni, ale díky těmto střediskům, kde bychom spolupracovali s Evropskou komisí, tak bychom možná dokázali učinit pokrok. Děkuji, děkuji mnohokrát, pan Etheridge. Děkuji máte před sebou opravdu kus práce. Pravidla jsou tak složitá, že je to problém i pro samotné úřad. 800 stránek pravidla nařízení, vy se snažíte vlastně to řešit ve všech možných zemích a jurisdikcích. Hovoříte o zjednodušení a Toto je možné pouze skrze obětování národní svrchovanosti a to je tragédie Evropské unie. A to znamená Spojené státy evropské a to lidi nechtějí. Takže já vám přeji, aby se vám povedlo redukovat těch 800 stránek předpisů, ale vlastně dostane se, dostanete se alespoň pod 750, ale jaký je váš odat? Jako, jak se vám to podaří zjednodušit? Děkuji. Děkuji, pan Hetman na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla zeptat na to, zda si pan Kalas nemyslí, že že ta jejich skupina by se měla shodnout pouze na tak tom takzvaném měkkém právu, pokud jde o cíle. To je, myslím, ten velký problém. Máme mnoho cílů na úrovni Evropské komise, pak máme cíle na úrovni členských států, další cíle v v případě operačních programů, veškeré ty ukazatele, pak existují předpisy, manuály, které doprovázejí jednotlivé operační programy. A nyní jsme v situaci, kdy vlastně Tyto cíle jsou v takové informační tabulce, kde se hovoří o tom, že ta jednotlivá investice se učinila ze strukturálních fondů, to máme přesně nadefinováno, pak máme nadefinován i způsob písma, který je třeba užít v přípravě takovéto tabulky. Takže když se o tom nebudeme hledovat, sledovat pouze pohledu příjemců budeme hovořit o všem, tak tu bitvu prohrajeme. Jde přeci o to, co udělat s tím obrovským počtem měkkého práva, s těmi veškerými předpisy. Je třeba nějakým způsobem nalézt východisko ze situace, ve které se nacházíme a zachovat si zdravý rozum, dobře si zvážit, kolik administrativy nechat v oblasti strukturálních fondů. A to je má otázka. Myslíte skutečně, nebo snažíte se vymyslet nějaký způsob, který zajistí to, že vyhraje zdravý rozum v té zprávě strukturálních fondů? Děkuji nyní, paní Gressle. Paní Breso, děkuji. Já si myslím, tuto věc. Jediná možnost, jak skutečně zjednodušit je to, abychom měli jednu osobu, která bude sledovat celý legislativní proces a jejím eh, úkolem bude právě zjednodušování. To, aby drasticky snížila, zredukovala ty předpisy, které se vypracovávají. Aby prostě snížila počet stránek takovéhoto legislativního předpisu. Například, když by měl 40 stran, tak její povinností by bylo, aby se počet stran snížil na 10. Aby tam nebyly informace, které k ničemu neslouží. A většina informací je tohoto charakteru, že ji vlastně nikdo nepotřebuje. A dále zásada odpovědnosti. Měli bychom hlavně vytvářet eh, zásady odpovědnosti pro ty, kteří předkládají projektů. A měli bychom věřit výsledkům. Analýza ex post by se měla opírat hlavně o výsledky. To by mělo být důležité a ne to, zda někdo správně vyplní nějakou tabulku či nějakou další horu papíru. A my Jako parlament jsme tedy schválili nařízení pro veškeré strukturální fondy, ale pak se udělali ještě speciální předpisy pro každý jednotlivý fond. Proto bychom měli respektovat naši vlastní zásadu, že třeba mít jedno jediné nařízení a, a také proto, že vlastně ty jednotlivé fondy mají velice obdobné ty předpisy. A ne, namísto toho jsme zvolili cestu čtyř nařízení, takže místo čtyř nyní máme pět, protože máme těch čtyři jednotlivá nařízení a to jedno společné, což vede k obrovskému zmatku, protože příjemci vůbec nevědí, jaká pravidla přesně platí. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, přál, popřál bych mnoho úspěchů panu bývalému komisaři Simu Kalasovi. Takže tady ještě jednou, pane komisaři, mnoho úspěchů při vašem úkolu, který není snadný. Ovšem, tady chybí jeden zásadní aktér a tady bych se připojil k paní Tomašič. Co se týče legislativního postupu, jsme tady v procesu spolurozhodování, to znamená, že eh, tam se hrává roli i rada. A co se týče provádění programu a dohod o partnerství, jsme ve stíleném řízení, tady tedy nesou odpovědnost členské státy, tedy členy členové rady. Proto musí sedět s námi u stolu, kdo už má za sebou nějaký trialog, tak ví, že tam, jak jak my říkáme v Německu, začíná ještě ta hlava smrdět od hlavy. Máme tady návrh komise, parlament k tomu předloží své pozměňovací návrhy a pak někdy trvá celé měsíce, někdy i celé roky, než se toho zhostí rada, předsednictví na radě se mění, každý stát má to či ono, co chce změnit a najednou už máme v samotném nařízení 280 stran. Pak to jde do fáze provádění, do pracovních skupin a tam sedí úředníci. A podle z mé zkušenosti zkušenosti vím, že úředníci si vždy přejí velice detailní předpisy, aby měli práci, aby měli co dělat, pro ně je to jednodušší. Pokud jsou tedy zkušení, vzdělaní a dokážou s něčím takovýmto zacházet. Pokud tedy mám kontinuální zprávu, tak nemám potíže. Ovšem tam, kde se neustále mění ty úředníci, kteří odpovídají za tu zprávu, tak tam samozřejmě vznikají problémy, pokud se nejdřív musí tedy zapracovat do těch komplikovaných postupů a na konci toho řetězce máme příjemce a ti, kteří odpovídají za projekty, kteří pak se musí jak probojovávat eh, tou změtí veškerých pravidel. A to není pouze 880 stránek těch předpisů, které byly vyjednány s komisí a s radou, ale pak tady máme ještě nad to, to sdílené řízení, jak jsem o tom hovořil, takže se k tomu přidávají ještě národní předpisy. Kdo pak ještě vůbec má odvahu provádět v rámci politiky soudržnosti nějaký projekt, tak toho skutečně obdivuji a blahopřeji mu. Znamená to tedy, že znovu bychom se měli zamyslet nad veškerými těmi postupy a metodami, které máme. Zde bychom do celého tohoto procesu nemohli vnést více transparentnosti a celé to více nasměrovat k cíli, aby prostě to bylo něco, s čím se dá zacházet. A jako člen výboru eh, pro rozpočtovou kontrolu chci potrhnout, že není cílem našeho výboru, abychom tady měli obrovskou soustavu pravidel, kde vlastně již jsou chyby implikovány. Nám jde o to, aby ty peníze, ty prostředky evropských děnových poplatníků, které jsou dávány k dispozici v rámci politiky soudržnosti, byly vydávány účinně, správně směrem ke svému účelu a aby se s nimi zacházelo pečlivě, mám tím na mysli efektivně. Pokud se tohoto podaří dosáhnout, bude i náš výbor spokojen. Nebo třebujeme žádná složitá pravidla, abychom dosáhli tohoto stavu. Děkuji. Děkuji. A Poslední otázka od pana Novakova. Děkuji, paní předsedkyně. Mě těší, že v průběhu té debaty vyvstala také naše eh, rezoluce, tedy usnesení z loňského roku. Posled, minulý týden jsem se setkal s několika příjemci u nás a ti vyjádřili určité obavy ohledně politiky soudržnosti. A vysvětlím, proč tady na úrovni EU ta politika soudržnosti vypadá, řekněme, přijatelně, ale když se přemístíte na národní úroveň, tam se právě vyskytne ten gold plating. A, a nicméně tady to ale nekončí. Ono, když se zaměříte na místní úroveň, tedy obce, tam eh, stěžují život příjemcům ještě více, prostě tam ještě, jsou tam jiné požadavky a podobně. My tu hovoříme o problémech, ale měli bychom hovořit také o řešeních. Já vím, že první odhady vaší práce, tady tu byly nějaké ohlasy, že by to mohlo být někdy v roce 2018, ale já doufám, že to bude dřív. Ne, doufám, si říct, že vyřešíme celé to pucle, ale doufám, že to budou alespoň takové menší řešení na změnu něčeho nebo jenom některých odvětvích. Jsem přesvědčen, že by bylo moudré prostě to připravit dříve a, a hovořit také s příjemci v průběhu celého procesu. Víte také, zda země v rámci um, soudržnosti plní stanovené cíle a pak co jsou ty normy pro veřejné zakázky? Tvoří to součást toho řešení? Já vám Děkuji, pane Kalasi, vidíte, zazněla tu celá řada otázek a jsem si jistá, že by ta diskuze mohla pokračovat ještě hodně dlouho, nicméně já vám nyní dám příležitost zareagovat. Tu Členské státy se účastní na této skupině. My jsme samozřejmě kontaktovali členské státy, vyslechli jsme si hlediska členských států, to znamená, oni jsou zastoupeni v naší diskuzi. Ale samozřejmě, jak říkal pan Celer, jsou tu otázky daňových poplatníků a obav daňových poplatníků, tedy o tom, jak budou ty prostředky vynakládány, zda tedy rozumně. A právě i proto je tu celá řada těch otázek o těch dodatečných pokynech a příslušné interpretaci. Pak ještě o možné cestě ven z toho. To je velká otázka. My rozhodně si nepřejeme dokončit naší práci s ještě větším množstvím pokynů. Ne, my si přejeme to opravdu zjednodušit, protože v opačném případě to by byla zase další bolest hlavy. Já samozřejmě o tom nemohu říct si víc, to je v podstatě taková politická zodpovědnost této skupiny, že prostě musíme prokázat, že se něco může změnit. Pak dobrá otázka o těch stránkách, kolik jich můžeme vyškrtnout. Já zatím nejsem připraven říct si konkrétní číslo, nicméně Určitě, až budeme mít nějaké výsledky, které ukážou, že je možné provést podstatné seškrtání některých textů v budoucnu. Pak ještě o té lhůtě, ne, rok 2018, to, to je ta závěrečná zpráva, ale my, ta naše první zjištění a závěry budeme předkládat, tedy doufám ještě tento měsíc, to předložíme komisi. No a, a co s tím dále? Já doufám, že to komise převezme a bude se to snažit prosazovat i nadále. No a pak ty legislativní návrhy, pokud eh, se zaměříme na ně, tak eh, to bude trvat delší dobu. K těm postupům, pokyny ohledně postupů tu máme. Takže eh, i tam Eh, auditoři nalezli chyby v těch postupech, zejména v době, to, to vím z doby, když jsem se věnovala rozpočtové oblasti, že tam byly určité omily, co se týče eh, následování těch postupů. Byla tam tedy chyba, která následně byla opravena. A nicméně, jak jsem říkal, je to politicky důležité vyřešit také tu otázku těch podezření ohledně eh, podobných záležitostí schybovostí. Pak, když je tu jedna osoba zodpovědná za eh, zjednodušování, já myslím, že eh, první místo předseda pan Timmermans je tou zodpovědnou osobou za oblast a lepší zprávy. On je takovým hlavním aktérem právě i z toho politického hlediska, s tou politickou zodpovědností to prosazovat dále. Uh, já to vnímám tak, že i komise jako taková je nyní kritičtější k novým návrhům, k dalším dodatečným legislativním textům a podobně. Já si tedy myslím, eh, že je to tedy blízké i samotné komisi. Pak k té otázce, kterou zmínilo mnoho z vás, vystává to i v naší skupině, tedy ty větší témata, ta a otázka goldplatingu. Samozřejmě je třeba se tomu věnovat a to důsledně. Protože e, někdo to tu nazval, že je to naprosto nezvladatelná regulační e, džungle. To je vše z mé strany. Já vám děkuji, pane Kalasi a jsem si jistá, že budeme potřebovat ještě další setkání, to znamená, kontakty s vaší skupinou budou pokračovat i nadále. Prostě jsme vám chtěli vyjádřit z naší strany výboru REGI, že máme zájem o vaši práci. No a my nyní budeme pokračovat podle pořadu jednání. Nastala doba hlasování. Doufám, že všichni máte k dispozici vaše elektronické karty, protože bude probíhat i elektronické hlasování. Takže jste připraveni, můžeme začít. Okay, before, before we... Dobře, než začneme, bylo mi naznačeno sekretariatem, že je tady příliš mnoho účastníků z ALDE. Máme čtyři místa, pan Takala. Dobře. Pan Austrevičus také odešel. Děkuji mnohokrát. Začneme zprávou paní Tomašič. Nové nástroje územního rozvoje v politice soudržnosti v období 2014-2020, integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj. Naše zpravodajka předložila zprávu v prosinci na jednání Regi a ve lhutě jsme dostali 171 pozměňovacích návrhů. Výbor MPL předpravil stanovisko. Spravodajka také předkládá řadu kompromisních návrhů. Chcete, chcete velmi stručně promluvit? Zcela stručně, vážená paní předsedkyně, Vážený zástupce komise, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za spolupráci jak pro nás, za veškeré podnětě, tak za veškeré pozměňovací návrhy. Myslím si, že se nám podařilo eh, vytvořit skutečně velice dobrou práci a ještě jednou děkuji za všechny, kteří přispěli. Takže hlasujeme kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto, musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 47. Hlasujeme. Končím hlasování. A je to zametnuto. Pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Musíme to ověřit. 50. Elektronicky zahajuji hlasování. Počkám na vás, říká paní předsedkyně. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 62. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozvěme se na 66. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozvěme se na 67. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 79, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 80, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 81, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozvací návrh 88, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozvací návrh 79, kdo je pro, proti, zamítnuto. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 91, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 92, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 94, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 95, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Poznací návrh 96, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 97, kde pro, proti, zdržel se, musíme to ověřit. Poznací návrh 97, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 9. kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní po... Ample 4. kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ample 9. kde pro? Proti? Zdržel se? Je to zamítnuto. Ample 10, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ample 12, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 103, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 104, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 105, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 113, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis, eh, Pozměňovací 114 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 116 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 117 jde pro, proti, zdržel se schváleno. 118 jde pro, proti, zdržel se schváleno. Ample 5, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme si to. Ample 5, elektronické hlasování, zahaju hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 119, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozvánci návrh 120, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 121, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Empl 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 124, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12, kde pro, dva, proti, zdržel se, schváleno. 136. Ano, kde pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Kompromis 13. Obdrželi jsme žádost o oddělené hlasování od EPP na čtyři části. Takže máme oddělené hlasování kom- první část, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Druhá část kompromisu 13, kde pro, proti, zdržel se. Musíme to ověřit. Takže kompromis 13, druhá část, elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končí hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis 13, třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 13, čtvrtá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověřujeme kompromis 13, čtvrtá část elektronické zahojí hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A nyní kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kom 148. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 149, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 151, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 152, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 153, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 154, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 155, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme to ověřit. 155 elektronicky zahojí hlasování. Končíme hlasování. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 156, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. 157, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 163, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 164, kdo je pro, proti, zdržel se, zdá se, že je to schváleno. 165, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 166, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 167, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujem, ověřujeme 167 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. 168, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 16, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 171, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kde pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Pozice návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozice návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zdá se, že je to schváleno. 9. Hlasujeme kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. se na vrch 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Kdo je pro? Proti?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 Zamítnuto. A nyní 24. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 25. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 28. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 18. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 34, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování a usnesení je schváleno 37 hlasů ku dvěma, jeden hlas se zdržel. Blahopřejeme. A nyní pokračujeme s dalším hlasování. Stanovisko týkající se absolutoria za rok 2014, souhrný rozpočet Evropská komise. Spravodajkou tady je paní Maletič, přejete si něco dodat? Ne, takže můžeme přistoupit k hlasování. Takže začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijato. Eh, pardon, zamítnuto. Kompromis 2. Kompromis 2. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 53, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 58, kde pro, proti, zdrželi se, Prověříme pozměvací návrh 58, hlasujeme elektronicky, zahajuji nyní. Uzavírám hlasování a zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém tomto stanovisku závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky nyní. Zavírám hlasování a naše stanovisko je přijato. Blahopřeji paní navrhovatelce. A nyní budeme pokračovat eh, se stanoviskem týkající se Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu 2016. Já jsem navrhovatelkou, takže budeme pokračovat s tímto textem. Začneme kompromisem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 44, ptá se paní předsedající. Ano. Ano, 44 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Takže hlasujeme o návrhu 44 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Naše stanovisko bylo přijato. Děkuji vám. A nyní budeme pokračovat eh, stanoviskem pana Kocolína. Týká se situace ve Středomoří a potřeby uceleného přístupu Evropské unie k migraci. Pane Kocolino, přejete si k tomu něco dodat? Ne, takže můžeme přistoupit k hlasování a začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme kompromis 2 elektronickým hlasováním. Zahoji nyní. Uzavírám hlasování. Omlouvám se, že jsme to prověřovali, bylo to jasné, přijato. Zřejmě jsem špatně viděla. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 30, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování o celém takto obměněném stanovisku. Hlasujeme elektronicky. Zahojí nyní. Uzavírám hlasování. A stanovisko bylo přijato. Děkuji vám, blahopřeji panu Kocolinovi. Děkuji celému výboru za výtečnou práci. A mám tu ještě dvě připomínky. Koordinátoři se setkali včera a jejich rozhodnutí vám bylo rozesláno e-mailem. Schvalujete rozhodnutí koordinátoru? Ano, děkuji vám. Bod různé, má někdo nějaké připomínky? Ne. A ještě chci připomenout, příští zasedání výboru REGI bude ve středu 16. března odpoledne a čtvrtek 17. března dopoledne. Paní předsedkyně děkuje jménem poslanců tlumočníkům. Přeji vám všem pěkný den a uzavírám zasedání.